Uh, Hájíme naši schůzi schválením programu a program může být přijat s následujícími změnami. Bod číslo 8 při hlasování to bude zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předházení nehlášení práce a desítka to bude urbání dimenze, devítka budou rodinné podniky v Evropě, šestka bude doplněné nařízení o Evropském sociálním fondu, podpora zaměstnání mládeže a sedmička to bude přijetí dopisu EOEGF e Evropském garančním fondu. to, já to ještě jednou zopakuji, následující pořadí 8 a potom 10, potom 9, jako čtvrtá bude šestka a jako pátý bod bude bod číslo 7. Všechny jazyky máme k dispozici mimo chorvačtiny a malčtiny. Také chci oznámit, že my jako členové výboru pro zaměstnanost jsme pozváni na konferenci na vysoké úrovni, která se bude zabývat eh, zahájení činnosti Evropské agentury pro základní práva a také, eh, která zpracovala studii, eh, a tato konference se bude konat 2 června zde v Bruselu je organizována lotyšským předsednictvím a oni toto spolupořádají s agenturou pro základní práva a radou. 2. červen konference se bude zabývat jedním z našich stěženích témat a to je velké vykořišťování pracovních sil v Evropě. A nyní schválení zápisu z 24. března. Jsou tady nějaké připomínky či námitky? Není tomu tak? Pak začneme dobrodružstvím, které se odehrávalo včera večer do pozdních hodin a to pod vedením paní Šadier, To byla jednání s radiou o návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady o námořnicích, kterou se mění směrnice a nyní dávám slovo paní Moran Šatěre. Máte slovo, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, já myslím, že tady mohu kolegům říci, že tento trialog eh, proběhl eh, nadmíru dobře, poněvadž jsme, se nám podařilo v jednom trialogu uzavřít dohodu s radou. A s tím, že i zároveň jsme byli schopni eh, respektovat eh, pozici parlamentu a vyjednávací mandát, který nám byl svěřen a to všechno bylo odsouhlaseno jednomyslně. Takže za prvé děkuji všem členům výboru EMPL, paní předsedkyně, poněvadž eh, i tak, jak jste včera vedla trialog, tak velice dobře z toho bylo zjevné, že výbor pro zaměstnanost mohl eh, jednomyslně eh, splnit eh, mandát, pokud jde o ty základní body v návrhu a přítomnost všech stínových zpravodajů také znamenal, že parlament tam vystupoval jednotně a jednotně prosazoval cíle, které jsme si stanovili. A samozřejmě to všechno e, bylo potom zjevné cítit z těch vyjednávání. Paní předsedkyně, já myslím, že ještě také mohu skonstatovat, že e, postoj parlamentu e, byl respektován, byl Eh, mohli jsme eh, respektovat a byly respektovány naše pozměňovací návrhy, naše přípisy a to doslova všechno bylo dodrženo a i eh, musím zde poděkovat panu řediteli mm, mm, za z komise za to i, že vždycky vše eh, eh, vysvětloval. A ono to téma nebylo tak snadné, jak se může jevit. Proč? Poněvadž před 14 měsíci asi tak, pokud si pamatuju, tak se nám nepodařilo prosadit tento návrh směrnice. A bylo třeba to nějak vyřešit. Na druhé straně my máme takovou silnou stránku a to je dohoda se sociálními partnery a rejdaři. To nám usnadnilo úkol, ale je to externí dohoda. Samozřejmě ta není některak interně zde závazná. Tudíž samozřejmě bereme takové ty dohody, externí dohody v potaz, i když nám to hodně pomohlo v úkolu, tak nicméně mm, to nebyl zavázující, bylo třeba tedy to nějak potom e, začlenit nebo e, i reflektovat v evropské legislativě. A třetí věc, která nás uspokojila také, je, že parlament, parlament e, v tomto návrhu směrnice byl schopen Eh, vtělit jeden bod, které původ, který původně neexistoval v návrhu komise ani v návrhu rady. A to bylo používání nových informačních a komunikačních technologií proto, aby mohla existovat řádná informovanost, aby bylo možné vést eh, s námořníky dialog. A to tam bylo tedy vtěleno, i když zde eh, se dělal velký rozdíl mezi novými informačními a komunikačními technologiemi a všem tím, co eh, lze řešit přes internet. Takže nám se podařilo vlastně takto obohatit tento návrh rady. A čtvrtý bod, eh, velice Mm, jsme spokojeni, že se nám podařilo uzavřít toto za lotyšského předsednictví, protože lotyšské předsednictví bylo velice vstřícné, součinné a vždycky dbalo na to, aby, a to také k tomu došlo včera večer, vždycky dbalo na to být střícné vůči požadavkům Evropského parlamentu a bylo ochotno i převzít naše návrhy a podle toho předělat text komis, eh, rady. Takže v tomto jsme spokojeni. A mezi body, které možná zajímají zde kolegy z výboru EMPL, eh, z výboru pro zaměstnanost a sociální věci, tak chci eh, zdůraznit, že jsme byli schopni tam zachovat otázku významu malých středních podniků, také i mm, jsme zajistili, že se bude respektovat, že tento sektor je zvláštním sektorem zaměstnanosti, na trhu zaměstnanosti. Také i jsme tam byli schopni integrovat body z dohody se sociálními partnery, mm, tím, že se kvalifikuje tato dohoda jako Common Understanding takže uznáváme takto vlastně v tom návrhu, že tato dohoda je e, e, základem, určitým právním základem a parlament také i byl schopen přesvědčit radu, aby zdůraznila princip jako právo na bezpečnost na pracovišti, spravedlivé pracovní podmínky, slušné mm, životní podmínky, e, sociální ochrana a vzdělávání, profesní vzdělávání. Takže to byly body, e, mm, kde jsme se hodně angažovali. A zde rada tedy naše požadavky včera večer takto akceptovala. Paní předsedkyně, samozřejmě chci poděkovat eh, i radě, komisi a vám osobně za to, jak jste v krásném duchu eh, dohody vedla tento dialog, tento trialog, pardon, protože včera všechny zúčastněné strany byly spokojené. Děkuji. Děkuji vám. Eh, myslím se, že úloha sociálních partnerů v různých částech Evropské unie je důležitá a že oni jsou spokojeni výsledky. Už jsem eh, o tom něco dnes eh, v tomto směru dnes ráno slyšela. Ptám se tedy, zda jsou nějaké dotazy, zda si někdo přeje se k tomu vyjádřit, nikoliv. Eh, Madame Guin here from the No. Eh, takže dobře, budeme postupovat dále a přecházíme k dalšímu bodu na jednacím pořadu. Je to EHP Švýcarsko, překážky plnému provedení vnitřního trhu. Je to první posouzení návrhu stanoviska ke zprávě IMCO. Týká se to EHP a Švýcarska. A slovo má paní zpravodajka. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, ten text, který dnes představím, je stanovisko našeho výboru z, ke zprávě z vlastní iniciativy v výboru v IMCO, kde je zpravodajem pan Andreas Schwab. Tato zpráva se zabývá překážkami plného provádění vnitřního trhu se Švýcarskem, Lichtensteinskem, Norskem a to je Evropský hospodářský prostor. A také se tato zpráva zabývá dohodou se Švýcarskem tyto země jsou velkými obchodními partnery EU a na základě tohoto stanoviska mohou se podílet na našem vnitřním trhu. A to je šance jak pro ně, tak i pro nás. V současné době spolupráce velice dobře funguje. Dohoda je solidním základem pro další spolupráci, ale šance, kterou těmto těmto zemím nabízíme, aby se podíleli na největším vnitřním trhu, také jdou ruku v ruce se volným pohybem z osob, kapitálu a zboží. Všechny tyto svobody musí zůstat zachovány. Já jako zpravodajka jsem se především zaměřila na volný pohyb osob. Já jsem zde chtěla vyslat jasný signál a sice ve třech aspektech. Za prvé, země z evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko musíme podnítit k tomu, aby se nadále snažili provádět příslušné zákony, které platí pro společný trh. A zde vyzývám Švýcary k tomu, aby také e, provedli směrnici o uznávání kvalifikací a aby co nejdříve provedli směrnici, která byla nyní přepracována, která pochází z roku 2013. A nyní druhý aspekt musíme si již nyní klást otázky, jaké dopady mohou vzniknout po referendu v únoru 2014, jaké mohou vzniknout dopady na mobilitu, volný pohyb osob. My se musíme snažit, abychom u tohoto tématu EU vyzývali aby trvala na volném pohybu osob. Já také vyzývám Švýcarsko, aby poskytlo volný pohyb jak osobám, tak i podnikům z EU na svém území. Jednostranná opatření Švýcarska eh, které nabídlo Švýcarsko Chorvatsku, nestačí. A také nemohou naší, eh, nahradit rozšíření protokolu na Švýcarsko. A podle mého názoru se musí Švýcarsko také držet příslušných opatření u Erasmu+, protože tato opatření byla pozastavena, tak aby se zachovala vzájemná výměna mladých lidí, tak abychom nepotrestali mladou generaci jak v EU, tak i ve Švýcarsku. A potom také ještě poslední bod, a to je základní význam, který spočívá v tom, aby se odstranili veškeré profesní vlastní překážky ve styku se Švýcarskem a také ve styku se ostatními členy EHP. Za tímto účelem musíme podporovat vzděl, jazykové vzdělávání, ale musíme také lépe, e, lépe zaměstnavatelům, e, zaměstnancům radit, jestliže chtějí pracovat v rámci EHP. To je všechno, kolegové v rámci mého stanoviska. Já jsem z Alsaska a žiji v pohraničí a znám tyto starosti, které existují se Švýcarskem. A tyto otázky e, znají i kolegové v Německu i v Itálii. Dnes je naléhavě nutné, aby Švýcarsko nám nabídlo konstruktivní řešení, tak abychom společně zabránili ničivým dopadům, kterým může vyjést referendum z února 2014. Eh, já se těším na vyjádření kolegů a stínových zpravodajů, ale nejprve bych také ještě chtěla poděkovat spolupracovníkům výboru a sekretariátu a děkuji také svému týmu. A nyní se těším na vaše názory. Děkuji vám. Eh, Děkuji a teď bych eh, ráda udělila slova těm několika stínovým zpravodajům, které vidím. Uh, v místnosti za Alde paní Harkin, pokud si přeje něco dodat. Já bych chtěla jenom říct, že podporuji paní zpravodajku, pokud jde o hlavní línii tohoto stanoviska. Opravdu eh, nás tady eh, znepokojuje to, že tady jsou pořád ještě nedodělané věci eh, mezi členskými státy a EHP a je třeba intenzifikovat tedy úsilí, aby se zajistila plná integrita jednotného trhu, vnitřního trhu. Zpravodajka hovořila o švýcarském referendu v únoru roku 2014 a zahájení e, také jednání v květnu 2014 o e, rámci, který by tento, tuto dohodu usnadnil a jedná se o účast e, Švýcarska na vnitřním trhu. Nakonec bych chtěla znovu říci, že podporuji návrh na, na zaspravodajky, že Evropská unie by měla trhat, trvat na základní základním principu, kterým je volný eh, pohyb osob a podpořit také konkrétní program jako Erasmus Plus a také směrnici o provádění směrnice a uznávání odborných kvalifikací. Děkuji. Děkuji. Rina Roňa Kary je tady, Tatiana Čanoka, Čanoka za, eh, za zelené. Rádi bychom eh, poblahopřáli paní zpravodajce eh, k této zprávě a plně sdílíme jejich návrhy. Eh, otázka je přístupu k práci v Evropské unie pod tři. Tady se hovoří o švýcarském referendu které se uskutečnilo eh, v únoru 2014. My si myslíme, že tady je to třeba posílit, to mm, prohlášení, že je třeba eh, trošku více eh, trvat na této záležitosti. Takže my k tomu předložíme příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji. Thank you. Děkuji, děkuji. A teď má slovo místo místo předsedkyně paní Jazlověcká, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla v první řadě poblahopřát paní Sender velice kvalitnímu stanovisku, které upozorňuje na základní otázky spolupráce se Švýcarskem. Ehm, dohoda se Švýcarskem, pokud je o volný osob, pohyb osob a služeb, je velice důležitým základem spolupráce a programu, které jsme zatím realizovali, ať už se jedná o vědecké nebo Erasmus, eh, Eures a další. Je to velice důležité, zejména pro mladé lidi na obou obou stranách hranice. Překážky pro transgraniční mobility v důsledku referenda nemůže opomíjet Evropská unie a musíme je jasně hájit, musíme jasně hájit um, uh, volnost pohybu, protože tady je snaha o určité překážky v Evropské unie, což by znamenalo, že by to úplně naši jednotu ohrozilo. Není možné, aby se tento uh, trh využíval jenom jednostranně. Myslíme si, že stanovisko musí v tomto tomto smyslu vyslat velice jasný signál. Děkuji. Madame Steinruck. Paní Steinruck, prosím. I my děkujeme autorce stanoviska za její zprávu. My sdílíme mnoho jejich názorů, také i to, že překážky přeshraniční mobility musí být odstraněny, především v oblasti odborné kvalifikace a je tomu dále také tak, či je tomu tak, že my musíme ve vztahu ke Švýcarsku trvat na principu volného pohybu osob. Nelze skutečně si vybírat jenom třešničky na dortu a proto všichni musí plně dodržovat veškerá pravidla. My určité body ještě doplníme. Pro nás je také důležité, aby existovaly záruky v rámci Horizontu 2020 pro vědce, kteří se tohoto programu účastní. A pak tady máme ještě několik malých do bodů. Já děkuji za předložení tohoto návrhu a těším se na další spolupráci. Thank you. Eh, děkuji. Eh, pan Gerika snad chtěl slovo, prosím. Eh, paní předsedkyně, já to tady přečtu za, paní, za pana Dosně, který bohužel tady nemůže být dnes eh, na schůzi výboru. Za EKR bych chtěl uvítat tuto zprávu, eh, která mm, upozorňuje na stávající překážky plnému provedení vnitřního trhu. Švýcarsko a státy e EHP patří mezi naše nejdůležitější obchodní partnery, proto naše skupina vítá další kroky k plnému provedení vnitřního trhu. Dovolte dovolte, abych poděkoval paní Sanders za její práci jsme velice spokojeni s tím, že stanovisko se v první řadě zaměřuje na růst, konkurenční schopnost a tvorbu pracovních příležitostí, což jsou hlavní výhody vnitřního trhu. Je i stanovisko paní Sanders, i úvodní, původní stránka IMCO se odvolává, ho, zmiňuje o referendu, které se konalo ve Švýcarsku 9. února 2014. Domnívám se, že nemůžeme pomět legitimitu tohoto hlasování. Jakožto volení volení zástupci. Musíme podporovat eh, demokratické hodnoty, včetně uznání práva občanů aby se vyjádřovali k záležitostem prostřednictvím referent a výsledky, a je třeba respektovat tedy jejich výsledky. Formulace v tomto eh, stanovisku trochu pomíjí toto základní právo a eh, signál, který k nám vysílá, eh, signálu, který k nám vysílá obyvatelstvo čtvrtého největšího obchodního partnera. Musíme samozřejmě respektovat všechno, co je ve stávajících dohodách, ale musíme rovněž uznat, že eh, od doby, kdy bylo EHP vytvořeno, Evropská unie prodělala obrovské změny. Tyto změny přinesly velké výhody, ale rovněž si musíme uvědomit, Eh, že jsou tady určité výzvy, které představují, aby se zajistilo hladké fungování pro vnitřního trhu. A proto se těším, že budeme nadále spolupracovat s paní spravodajkou a s kolegy vůbec v nadcházejících týdnech. Děkuji. Děkuji, Dominik Martan. Uh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit velice stručně. Já bych se chtěl připojit ke slovům předřečníka. Švýcarsko chrání a myslím si, že oprávněně samo sebe, ale tady opravdu zde během referenda vyjádřil názor veřejnosti v únoru 2014 a mně připadá zvláštní, že si dovolíte spochybnit názor tohoto referenda. Oni se vyjádřili v zájmu své vlastní země a já si myslím, že vám do toho nic není. My tady máme 7. květen a 29. květen je tak říkajíc před dveřmi před deseti lety eh, odmítl francouzský lid Evropskou ústavu a sice většinou 54%. A to bylo jednoduše zameteno pod koberec a to jak zleva, tak i zprava. A o deset let později se divíte, jestliže lidé povstanou proti tomuto konstrukcu a hovoříte o populismu a to je velmi troufalé a já vám říkám pozor, to, co se nyní stane, to je vaše chyba. Nesmíme národy jednoduše opomenout v jejich názorech. A nyní paní Majnke za zelené. Byla jste na seznamu, ale hovořit nechcete a nyní přejdeme tedy k hlasování. Ještě lhůta pro pozňovací návrhy k tomuto návrhu je 12. květen 12 hodin. A nyní paní Jasovecká chtěla ještě něco dodat. Paní předsedkyně. Eh, paní předsedkyně, než začneme hlasovat, tak eh, bych eh, ráda vyjádřit určité obavy, které jsem zaznamenala během několik posledních dní. Totiž v posledních týdnech jsem se znepokojením sledovala a jak se zpracovávají dokumenty, o kterých budeme dneska hlasovat. Je to tvorba Evropské platformy na podporu posílení spolupráce pro přeslácení nehlášené práce a odrazování od ní a dále dokument, který se týká rodinných podniků v Evropě eh, které ehm, se sem dostaly bez ohledu na standardy v tomto výboru, která má odpovědnost za jeden z nejobtížnějších sektorů, konkrétně dnes ehm, v dnešním životě. Chtěla bych vyzvat kolegy, abychom v budoucnosti neponiž, nesnižovali standardy naší práce, protože to má vliv na kvalitu dokumentu a finální tvar, ehm, podobu tohoto dokumentu. Často tady hovoříme o velké kvalitě práce a především my bychom to měli dodržovat, než na toto téma budeme diskutovat. Děkuji. Eh, madame eh, Anne Sonder. Paní Sonde. Euh, Děkuji paní předsedkyně za to, že mám ještě jednou příležitost odpovědět ještě na reakce kolegů v oblasti vztahu se Švýcarskem. Já děkuji kolegům za jejich příspěvky a já vám také ještě chci říci, že brzy budeme mít možnost diskutovat o jednotlivých aspektech. Já si myslím, že všichni jsme zajedno v tom, že Švýcarsko je privilegovaným partnerem EU a nejedná se vůbec o tom, že bychom chtěli spochybňovat referendum, ale my musíme najít cesty a prostředky, jak se postavit k těmto rozhodnutím, tak aby EU na straně jedné a Švýcarsko na straně druhé mohly vzájemně spolupracovat. A závěrem ještě jedna věc takže to je určeno těm, kteří si myslí, že se nesmíme vněšovat. Já chci připomenout, že každý den pendluje za prací do Švýcarska 210 tisíc lidí a my musíme udělat i něco pro tyto přeshraniční pracovníky. Tak to znamená, že švýcarská otázka je velmi zajímavá a důležitá i pro nás, pro všechny. Musíme ale už překročit hlasování, i když se ještě hodně lidí hlásí o slovo, ale dneska máme dlouhé hlasování před sebou sebou. Okay. Uh, those of you who... Takže eh, ti z vás, kteří tady nebyli, když jsme zahájili tuto schůzi, tak bych eh, ráda vás informovala o tom, že došlo k určitým změnám na hlasovacím seznamu. Bod 8 bude, čili myslím v, tím, v pořadí hlasování, eh, budeme nejprve hlasovat o bodu 8, 10 bude dvojka, 9 eh, bude tr- třetí, 6 bude čtyřka a 7 bude pětka. A e, myslím si, že to už máte na vašich hlasovacích seznamech. Ale já bych jenom chtěla toto vysvětlit pro ty z vás, kteří vidí nějaké rozdíly v porovnání s předchozími hlasovacími seznamy. Takže začneme, bude to kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis A. E. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? A tohle ověříme. Zahajuji hlasování. Přebývají nám dva poslanci za EPP. Ještě je o jednoho moc. Pořád přebývá jeden eh, poslanec za EPP. Dobře. A bylo to schváleno velkou většinou. Kompromis. A ne. A F. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Uh, uh, compromise AG. Miss AG, kdo je pro? Proti? Zdrželi se a ověříme. Zahajuji hlasování a končím hlasování. A bylo to schváleno uh, o jeden hlas. Elena, Elena, please. Compromise A, I. Promise A, I, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. zkontrolujeme kompromis A I. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Uh, and it, fa- it falls anyway because this was. Oh, sorry, falls. it falls. It falls. because of AG. Yeah. Because of AG. Sorry. Omlouvám se, prosíme na tohle zapomeňte. Přecházíme k kompromisu aha místo toho, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh, eh, ne. Eh, pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A je kompromis, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis A L, kdo je ne. Eh, A K, kdo je pro, proti. Zdrželi se přijato. Kompromis AL. Ne. E, nejprve pozměnit na 87. Kdo je pro, pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Chcete to ověřit, ale bylo to úplně jasné. Nicméně zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 287. A teď končím hlasování. Pozměňovací návrh, ne, kompromis AL, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis AM. AMA, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis AM, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis AO, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ověříme a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Kompromis AP. Je to tak? Pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A prošlo to o jeden hlas, bylo přijato. Kompromis A Q, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Ověřit. Ověříme i tento kompromis. Je to AQ. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Schváleno devíti hlasy. Kompromis AR. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. kompromis AS a ASA. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Ne, ono už to vlastně odpadlo, protože kompromis AI byl přijat. Teď eh, budeme hlasovat o kompromisu 80, kdo je pro. Kdo, eh, AT, pardon, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AU, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, to musíme ověřit. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato. Kompromis AV, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Eh, kompromis 4, 6, kdo je pro, proti. 8, 458 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme. Je to pozměvací návrh 458. Zahajuji hlasování. Teď končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 459. Ne, ten byl stažen. Omlouvám se, ten byl stažen. Čili ten byl stažen, takže budeme hlasovat o kompromisu, eh, o pozměňovací návrhu, pardon, 461 pro, proti, zdrželi se. Tohle odtud nevidím, budeme muset eh, elektronicky hlasovat, zahajuje hlasování a nyní končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme pozměňovací návrh 34. Zahajuji hlasování a teď končím hlasování. Přijato. Kompromis A dvojité V. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 35, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 466 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověřit. Ověříme pozměňovací návrh 466. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Pozměňovací návrh 78 kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme a zahajuji hlasování. Je to poznávací návrh 78. Zah- končím hlas. SND, eh, socialistům přebývá zase jeden hlas. Teď je to v pořádku a bylo to zamítnuto o jeden hlas. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 79 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 81 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 82 pro. Proti? zdrželi se, zamítnuto. 83 ověřit, tak dobře, ověříme 82, zahajuje hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Pozměňovací návrh 83, kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto. Teď jsme se dostali ke kompromisu B. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 94 eh, pro, proti, zdrželi se, to nevidím pořádně, takže budeme hlasovat a hlasování teď zahajujeme. Končím hlasování a bylo to schváleno. 92? Amendment 92, 92, eh, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 92 a zahajuji hlasování. Končím, končím hlasování. Zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 93. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? E, schváleno. E. Kompromis. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis FA, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 100, kdo je pro, ne, ten odpadá. E, 102, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 103. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 104. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis H. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? přijatom. Kompromis G, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Pozměňovací návrh 113 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověřit. Ověříme 113. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, zamítnuto o jeden hlas, jedním hlasem. 117, kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 119, kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto. Ověřit. Ověřujeme pozměňovací návrh 119. Zahajuje hlasování. And the vote is closed. Tím hlasování přijato poměrem 40 k 11 eh, hlasy, takže prosím, abyste zřetelně zvedali ruku. 120, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis I pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis K pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 131 pro, proti, zdrželi se přijato, ověřit. Ověřujeme 131. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 133. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, ověřit, ověřujeme 133, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto o dva hlasy. 135 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 136, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Ověřujeme pozměňovací návrh 136. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 137 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. Pozměvací návrh 138 pro, proti, zdrželi se a to pořádně nevidím, takže budeme to muset odhlasovat elektronicky. 138 zahajuje hlasování nyní a teď ho končím. A s tímto výsledkem děkuji pozměnce návrh 139 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Dva, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Ověříme poznací návrh číslo 2. Zahajuji hlasování. A teď končím hlasování a bylo to přijato. Kompromis L, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Nemohu k tomu, ne, nejsem si jistá, tak budeme hlasovat. Elektronický kompromis L. Takže zahajuji hlasování o kompromisu L. L jako language. nebo Luxemburg. Takže končím hlasování. Ano, tam bylo nějaké nedorozumění. Určitě to byla moje chyba, ničí jiný, nikoho jiného. A bylo to schváleno. Přecházíme ke kompromisu. Mm, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh. M. Kdo je pro, proti? Zdrželi se. Přijato. 149. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 150, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 154, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis O, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato.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 Pozměňovací návrh 175 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 177, první část. Bez uh, slov and it is for the social partners the appropriate framework. Čili bez těchto slov kdo je pro tento, tuto část? Kdo je proti? E, zamítnuto. Drželi se zamítnuto. Druhá část tím pádem odpadá a přecházíme ke kompromisu R. Kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis S, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis T. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Kompromis U. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis V. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis dvojitává, kdo je pro, kdo je proti, drželi se přijato. Kompromis. Kompromis ne. Ještě pozměvací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto ověřit. Ozvěř, ověřujeme 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. Kompromis X. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis. Kompromis Y. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 217, kdo je pro, kdo je proti, drželi se. Přijato. 218 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ne, chcete nejprve ověřit 218, zahajuji hlasováním? Končím hlasování. Zamítnuto o tři hlasy. 219, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. 220 pro. Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. Kompromis Z pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis a a pro, proti, zdrželi se přijato. 229, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Ověříme, to se nejsem jistá. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to dvěma hlasy zamítnuto. Kompromis A, B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A, B, A. Kdo je pro? Kompromis. Kdo je proti? Drželi se? Přijato. Ověříme. ABA a zahajuje hlasování. A končím hlasování. Bylo to přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato? 238, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. 239, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 9, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Kompromis AC pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis AD, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 246 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Yes, we vote. Čili nejprve hlasujeme o pozměňovacím návrhu 18. Zahaj, eh, kon, pro, proti. Ještě jednou, kdo je pro eh, pozměňovací návrh 18, kdo je proti, zdrželi se přijato. A teď 247 a 19. Hlasujeme o nich společně. Kdo je pro? proti, drželi se, přijato. 20, kdo je pro, proti, drželi, zdrželi se, přijato. Ověřujeme dvacítku, kdo je zahajuje hlasování. A teď končím hlasování a bylo to přijatom. 76, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 77, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. A pak eh, závěrečné hlasování o pozměněném návrhu zprávy. Bude to jmenovité hlasování a zahajuji toto hlasování. Teď končím hlasování. 44 pro, 5 bylo proti a 2 se zdrželi. E, teď konečné hlasování o návrhu legislativního usnesení. E, bude to zase jmenovitá hlasování. Končím hlasování. 44 Thank you for this and, uh, vám mnohokrát a teď bych požádala pana Pirinského, pokud se přeje něco říci než eh, eh, budeme hlasovat o rozhodnutí o zahájení vyjednávání. Já vám, paní předsedkyně, děkuji. Já bych chtěl upřímně poděkovat eh, tomuto výboru za velmi aktivní e, angažovanost v tom, při tomto hlasování. A samozřejmě, že velice děkuji za tu velkou podporu, která se této zprávě dostalo. Chtěl bych požádat, aby eh, výbor odhlasoval rozhodnutí zahájit vyjednávání v rámci trialogu, protože je to věc, která se musí řešit jako jedna z nejvíce prioritních a proto si myslím, že bychom měli co nejaktivněji přistoupit k poslední etapě. A tev také bych si velice přál poděkovat těm, kdo se aktivně zúčastnili přípravy tohoto dokumentu, zpráv, návrhu zprávy a návrhu uh, usnesení. Myslím si, že během těch měsíců jsme se stínovými zpravodaji dopracovali k určité míře porozumění a vzájemné důvěry. A díky tomu se podařilo eh, vytvořit dokument, eh, který má velmi dobrou kvalitu. Já eh, nevím přesně, k čemu se vztahovaly ty na úvod vyjádřené výhrady, ale myslím si, že můžeme postupovat dále s velkou podporou. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji vám, děkuji vám, pane Pirinský, pane zpravodaji. A nyní budeme hlasovat také o rozhodnutí o vstupu do jednání s radou. Nyní zahajuji hlasování. Končím hlasování. A Výsledek je 43 pro, 3 proti a 4 se zdrželi, takže Hlasování dopadlo pozitivně. Děkuji vám za vaši účast na hlasování a nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je bod číslo 10 a to je městská dimenze, městský rozměr politik EU. How many votes do we have? Uh, uh, um, Nyní se opět vracíme ke zbytku hlasování v novém pořadí, takže začneme hlasovat o městském rozměru politik EU, potom přejdeme k rodinným podnikům v Evropě, což je devítka, a potom eh, budeme hlasovat o Evropském sociálním fondu, o mládežnické iniciativě a potom závěrem budeme hlasovat o dopise týkajícím se Fondu pro globalizaci. Takže začneme městským rozměrem politik EU a tady máme na začátku kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis B. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis H pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 8 pro, to je hlasování po částech, takže první část začíná Encourages Investment Programs. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část začíná Independent from a tak dále. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis C pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C a pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis M pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis I pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis J pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Re, prověříme patnáctku. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím elektronické hlasování. Zamítnuto. 16 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. Osmnáct hlasování po částech. První část začíná s Ask the Commission a tak dále, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část by reducing, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis. Ne, nejdříve návrh 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis E pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis K pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis L pro, proti, zdrželi se schváleno. Třicet pro, proti, zdrželi se schváleno. jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis F pro, proti, zdrželi se schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, neviděla jsem dobře, takže budeme hlasovat elektronicky o 41. Končím hlasování. Schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis G pro proti, zdrželi se schváleno. Čtyřicet sedm pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtyřicet devět pro, proti, zdrželi se. Raději prověříme 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže zamítnuto. Takže to bylo zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Padesát dva pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis D. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 55 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Prověříme 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Poslední pozměňovací návrh je 58 a sice hlasujeme na dvě části. První část je Notes that EU Edit Value, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Promiňte, omlouvá se paní předsedkyně chvál, schváleno. Druhá část believes that EU policies and tak dále. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování, je jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to schváleno 44 hlasy. Okay. Um, Thank you. Děkuji. Now go to... Nyní eh, je to další eh, hlasování rodinné podniky v Evropě. Thank you. Jste připraveni, tak začneme s návrhem 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Prověříme. Zahajuji hlasování. And the vote is closed. Končím hlasování. And it's carried by... Přijato o dva hlasy. Prosím. Paní, paní předsedkyně, děkuji, že dbáte na to, aby ti, eh, kteří eh, skutečně eh, říkají, že se má něco prověřit, aby to byli poslanci, kdo na toto apelují. Thank you. Děkuji. Děkuji za tuto připomínku. Ano, to bylo minule. Ano, teď návrh 2.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 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme tady nějaký problém? Končím. A zamítnu to. Návrh 8. Kdo je pro? Návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout? Prověříme návrh 8. Zahajuji hlasování. And the vote is closed. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh. Ne, kompromis C. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 12. Kdo je pro? Prověříme návrh 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 12, to je pro. Zdržel se přijato. Kompromis B, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? Návrh 21, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se Přijat. Prověříme návrh 21. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. O 6 hlasů. Návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 23, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? Návrh 24, oddělené hlasování, část 1, whereas it is crucial the family. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijata? Prověříme, prověříme první část. Zahajuji hlasování. Končím. Aha, ne, tady byl problém, tak musíme, byl problém, technický problém, tak musíme začít. Ještě jednou. The vote is closed. Končím hlasování. První část byla přijata. Druhá část. Notably the scope 600,000 jobs. Ano, hlasujeme o druhé části. Notably the scope 600,000 jobs. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Prověříme, dobře, prověříme druhou část. A zahajuji hlasování. Končím. Přijata. A nyní se dostáváme k návrhu 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ještě jednou. Návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Prověříme návrh 31. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Kompromis E. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijat. Prověříme návrh 45. zahaju hlasování a ne, končím hlasování, ano. Přijat. Návrh devět kdo je pro? Kdo je proti? A se zdržel zamítnut. Návrh 50, oddělené hlasování, první část, having identified within the family, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se? Přijat. Prověříme první část návrhu 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Část 2. Lowering the gift and promote it. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijatá. Prověříme část 2 eh, v návrhu 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat, přijata. 25 bylo pro. Návrh 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnut. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnut. Návrh 55. Kdo je pro? Proti? zdržel se přijat. 57, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. Kompromis F, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel přijat. Kompromis G, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 70, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 71, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijat. Návrh 107, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. A návrh 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Prověříme návrh 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Dobře, elektronicky prověříme. Návrh 75. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnut. Návrh 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel. Zamítnut. Návrh 79, kdo je pro? První část, první část. Bez slov Reduced Inheritance and Gift Taxes. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Přijata. Druhá část. To znamená, eh, ty, ta, s těmito slovy, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuta. Část 2 k návrhu 79 elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Návrh 80, kdo je pro? Proti? zdržel se. Možná zamítnut. Prověříme návrh 80. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, zamítnut. Návrh 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel. Přijat. Návrh 82, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 83, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 84, kdo je pro, proti, kdo se zdržel přijat. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Prověříme. Kompromis H. A zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 86, kdo je pro? Proti? Zdržel se We repeat the vote on amendment. A zopakujeme hlasování o návrhu 86, protože musíme o něm hlasovat. Ano, on neodpadá. Dobře, hlasujeme o návrhu 86, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnout. Návrh 87, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Zamítnut. Prověříme návrh 87. Zahaju hlasování. Paní předsedkyně, zdá se, že kompromis H nahrazuje návrh 85, což znamená, že všechny ostatní odpadají. Proč hlasujeme? To není 85 sám o sobě, ten byl transformován v kompromis. Takže 85, o něm se nehlasovalo jako o návrhu 85, jako, eh, komp, ale hlasovalo se o kompromisu. A teď proto hlasujeme o všech ostatních, které tudíž neodpadají. takže teď hlasujeme o návrhu 87. Kdo je pro? A ne, ne, ne, pořád ještě máme otevřené hlasování. A nyní končím hlasování. Ano, děkuji. Zamítnout. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat.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 Amendment 96, those in favour, those against, abstentions carried. Uh, amendment 97, those in favour, those against, abstentions. Um, we have to check amendment 97, sorry. Prověříme návrh 97. Zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování. Ano. Návrh 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijat. Prověříme. Prověříme návrh 98. Zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování. Přijat. Návrh 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 101. Prověříme 100 elektronicky dobře, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování a návrh byl přijat. Návrh 101, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. A návrh 103, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. Návrh 104, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 105, kdo je pro, jde proti? Kdo se zdržel? Přijat. A návrh 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A nyní hlasujeme o celém návrhu ve stanoviska v této podobě pozměněné a to jmenovitě. Takže Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. O čtyři hlasy. Okay, what do we have now? Next item is number six, for a question on the youth employment Dobře. Dobře, tak budeme hlasovat o otázek ústního zodpovězení. Bude to jmenovité hlasování. Týká se to podpory zaměstnanosti mladých lidí. Zahajuje hlasování. A končím hlasování. Hlasovali jste všichni? Čili všichni jste hlasovali eh, svými hlasovacími přístroji. Děkuji a končím hlasování. Dobře, čili to bylo schváleno. Eh, to je fantastické, když jsme opravdu v jednot, jednotní. Eh, next item. Další je bod 7 a týká se to eh, dopisu o využívání Evropského fondu eh, pro globalizaci. Kdo je pro? Ne, hlasujeme elektronicky, tak And those pokud jste ještě nehlasovali, tak už tu příležitost nemáte, protože už končím hlasování a je to přijato 45 hlasy. That was the last... To bylo poslední, co jsme měli k hlasování a byli jsme při těch dvou hlas, posledních hlasováních naprosto jednotní, což bylo skvělé.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 Děkuji vám, že jste se zúčastnili hlasování, ale teď přejdeme k dalšímu pokračování naší řádné schůze, to znamená, že se nemůžete volně bavit už v této místnosti, protože teď budeme mít tři řepčníky, kteří ehm, zastupují institucionální stránku nástroje mikrofinancování. Je to komise, Evropský investiční fond a konzultační firma, která provedla předběžné vyhodnocení příslušného programu. A pak si poslechneme Eh, ADIE, což je francouzský zprostředkovatel. A nakonec eh, budeme mít možnost si vyslechnout někoho, kdo měl možnost eh, mít prospěch z tohoto programu tady v Bruselu. Dávám každému řečníkovi pět minut a jako první bude mít slovo Evropská komise. Bude to paní Andra Majer, která je vedoucím týmu pro podnikání a mikrofinancování a celou řadu dalších věcí. Tak prosím, paní, máte, paní Majerová, máte slovo. Děkuji. Byla jsem požádána, abych tady rychle uvedla evropský program. Eh, týká se to nástroje mikrofinancování, který byl zaveden uprostřed roku 2010, tedy úplně uprostřed i krize. Eh, bude to takhle lepší, když budu mluvit blíže. Eh, tedy aby bylo možné přispět k zaměstnanosti a sociálního eh, začlenění byla tato nástroj zařízen, aby se zvýšil přístup a dostupnost mikrofinancování pro jednotlivce i malé podniky, zejména eh, představitele Eh, zranitelných skupin, aby mohli začít podnikat nebo eh, si zlepšit podnikání. Na začátku jsme si stanovili takovéto kvantitativní mikro, půjčky 46 tisíc z více 500 milionů euro, eh, přičemž příspěvek Evropské investiční banky 100 milionů euro. Měli jsme, to bylo tedy jejich příspěvek EIB. A pak jsme nabízeli naš EU příspěvek 100 milionů a uslyšíte ještě dále o naší našich produktech, aby se vytvořil pákový efekt, čili když se bude investovat jedno euro jako garance, pak dostaneme více z toho eh, než jedno euro. Eh, eh, jak to vypadalo? Evropský rozpočet a rozpočet EIB řídí Evropský investiční fond a ten nemá neposkytuje přímo mikroúvěry, ale pracuje přes prostředkovatele v členských státech. To mohou být bank, banky nebo nikoli banky, veřejné, soukromé subjekty. A ty od Evropského um, investičního fondu dostávají záruky, půjčky a tak dále, o čemž uslyšíme později podrobněji od Erika Eriksona. A poskytují tedy mikroúvěry e, drobným podnikatelům výsledky. Prozatím máme 76 operací s 60 poskytovateli mikrofinancování. Pokrývá to 22 členských států, čili toto dosáhneme do konce května. 22 e, tedy členských států pouze, můžete si říct, ale je to docela dobré číslo, protože pokud e, v některém členském státě není poskytovatel mikroúvěru a žádá o pomoc, pak tady není nutná žádná transakce k tomu. S tím. E, pak e, si můžeme porovnat ty kvantitativní cíle, říkala jsem 46 tisíc a 500 milionů, vidíme, čeho jsme zatím dosáhli. 32 e, tisíc mikrouvěrů a 270 milionů dělá objem. Čili zatím ještě jsme nedosáhli cíle co do obje, o, o, o, objemu. Proč? Protože ty průměrné půjčky jsou nižší, než jsme předvídali. E, máme tady určitý ukazatel, byť ne důkaz že zranitelné skupiny obvykle žádají o menší úvěry teď, jak je to rozděleno, eh, jak se dostáváme k znevýhodněným skupinám. Nejprve chci zmínit, že tato čísla vychází z údajů jednotlivých mikropůjčovatelů, kteří, eh, ale nicméně tady vidíme, že tady máme, jak máme poměr mezi muži a ženami, budu to muset trošku zkrátit. Teď je stav zaměstnanosti ti asi 60% těch, kteří předtím byli nezaměstnaní nebo neaktivní, čili to je docela dobrý ukazatel tvorby pracovních příležitostí. A i když ta data nejsou dokozala, můžeme říci, že eh, mikrofinancování, jak se zdá, dosahuje svého cíle. Uslyšíme ještě více o výsledcích v prezentaci eh, Karin Ekstrom eh, která, eh, se, která tedy se zabývala eh, tímto mikrofinancováním. Teď se podíváme, jak to, jaké jsou vyhlídky do budoucnosti. Je to docela snadný program, má tři prvky, jsou to záruky a financované nástroje, což je tedy to, co eh, má podporovat mikrofinancování, pak financování budování kapacit. To vychází z velice dobré při, akce Evropského parlamentu přípravné pro nárůst kapacit a zase to spočítává to s osami eh, programu EASY a pak je tady technická pomoc pro kap- budování kapacit. A víme, vidíme tady, že všechno, co se týká mikrofinancování, je přeskupeno teď do jednoho programu, což je zlepšení oproti dřívějšího programovací období, kde to bylo roztroušeno mezi různými různé DG a různé programy. Dále, to už je vlastně poslední slide, týká se zase některých rysů EASY, zvláštní finanční instrument pro sociální podniky a Eh, to bylo zvláště zmíněno jako cílová skupina pro progres mikrofinancování, ale nebylo to dostatečně dosaženo. Patrně proto, že by bylo zapotřeba větších částek než 25 tisíc, proto tady máme mít teď zvláštní finanční instrument právě pro sociální eh, podniku. Já už jsem zmiňovala financování budování kapacit. Evropský parlament už jsem dal eh, opatření proti nadměrné zadluženosti v úvodním ustanovení příslušného dokumentu ale my si myslíme, že poskytovatelé eh, mikrofinancování by měli hlavně dodržovat ustanovení příslušného etického kodexu. A doufáme, že bude možné řešit ty problémy, které jsme zatím měli, pokud jde o výkaznictví. Máme tady také eh, upravené podnik, podmínky pro záruky, nebudu zabíhat do podrobností, a dále jsme eh, dále posílili požadavky na školy vedení a mentorování, aby bylo možné od začátku směrovat věc k úspěchu. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji, vám, paní Majerová, a nyní dávám slovo zástupci Evropského investičního fondu, který je šéfem odboru pro mikrofinance. Prosím, máte pět minut. Já bych vás chvěl seznámit s EPMF z hlediska Evropské investiční banky. My jsme provozovatele mikrofinančního nástroje. My jsme se rozhodli pro multi produktovou strategii a my tady musíme spolupracovat s celou řadou finančních zprostředkovatelů. Některé z nich jsou banky, malé spořící banky, velké komerční banky, některé jsou také nebankovními subjekty. My jsme nabídli těmto zprostředkovatelům různé nástroje, které pokrývají celé úvěrové spektrum. Jsou to různé nástroje, které jsou rizikové i nerizikové. My také nabízíme programy v místní měně a také máme nástroje, abychom mohli pomáhat především malým bankovním ústavům. Ehm, produkty se nabízí podle anglického práva v anglickém jazyce a především se zaměřujeme na nebankovní mikroinstituce. Také nabízíme záruční nástroje. Tyto garanční nástroje se zaměřují především na rizikové nástroje. My chceme především, eh, schvalujeme eh, úvěry tak, že každý zprostředkovatel úvěry schvazuje. My také na brhu nabízíme eh, mechanismus, který snižuje pokrytí a ten, tyto nástroje se poskytují bezplatně. A my tady tyto nástroje zaměřujeme na všechny zprostředkovatele. Pro všechny produkty také nabízíme pobídkový mechanismus, tak abychom pobídli zprostředkovatele eh, nabízet tyto mikropůjčky. U záručního nástroje také máme eh, poplatky, které jsou takové, že například máme také, když zprostředkovatel plně vypotřebuje celé eh, objemy. A potom také jde o to, aby eh, subjekty se zaměřily na příslušné zranitelné subjekty a my máme také spolu uh, požadavky týkající se spolufinancování, tak aby spolu eh, rozhodování se týkalo především větších bankovních ústavů. A potom máme implementační strukturu IPFM. My máme také investiční nástroje, máme určitou strukturu fondu eh, v Lucembursku, kde Máme také fond je invest, eh, otevřen akcionářům a také dalším subjektům. Tento fond je řízen tak, že bychom měli eh, se zaměřit na sociálně slabší uživatele. Pokud se týče záručního nástroje, tak tady máme bilaterální dohodu s komise a tady jde o to, abychom měli určit určité přísliby z eh, rozpočtu, který by eh, pokrýval také ty nejrizikovější operace. Podíváte-li se na některé výsledky, tak na levé straně vidíme počet zemí, které čerpají tyto půjčky, potom tady máme počty zprostředkovatelů, potom tady máme také počty uvěrovaných subjektů. A je zajímavé, že implementace je rozdělena na čtyři roky, ale je to rozděleno na dvě poloviny. V druhé polovině implementace má dojít eh, eh, závažnému nárůstu z hlediska objemu a také z hlediska půjčovatelů. A to souvisí s tím, že bude nabízeno podstatně daleko více aktivních smluv než na počátku. To znamená, že vidíte, že máme nyní 330 milionů již zapůjčených a dosáhneme asi na 37 tisíc mikropůjčovatelů vzhledem k cíli, který je 46 tisíc. My se domníváme, že základní koncepce funguje. My máme asi 50 zprostředkovatelů ve 22 zemích. My jsme přesvědčeni o tom, že náš cíl dosáhneme. Především se využívají jednoduché nástroje a také záruky má, ke jsme dospěli k názoru, že rozpočet garanční nebyl dostatečný a také požadavky jsou vyšší než rozpočet, také vidíme, že implementace s bankami je složitější než u nebankovních ústavů, protože banky jsou velké a e, tyto mikrofinanční nástroje jsou nízké a proto nemohou konkurovat velkým bankovním projektům. Také již bylo řečeno, že je velice složité implementovat aktiva. My také vidíme, že je potřeba třeba budovat kapacity, je složité najít spoluinvestory a také se některé instituce e, zřizují jako nadace a proto nemají žádný kapitál. Děkuji vám, to je z mé strany vše. Děkuji a nyní dám slovo paní Korin Adström, která je řídící konzultantkou v této oblasti a vy se vyjádříte o programu Rumble. Um, děkuji. Já zde hovořím jako, jako hodnotitel programu mikrofinance a já se pokusím o těch pět minut a zaměřím se na to, co my jako hodnotitelé můžeme do toho vnést. To průběžné hodnocení, to bylo zadáno Evropskou komisí, kdy jsme byli požádáni, abychom se podívali na implementaci, efektivitu, komplementárnost, ef- účinnost a udržitelnost výsledků dosažených do června 2013. A jak řekl předřečník, tady došlo k velkému vývoji, pokud jde o objem od té doby, ale já myslím, že ta naše zjištění, která máme z prvního období, průběžného období, určitě asi e, vám mm, podají určité slibné výstupy a výsledky, pokud jde o mikropůjčky. Když se podíváme na tu efektivitu, to znamená, zdali ten nástrom skutečně zvýšil přístup k financím pro tu cílovou skupinu, tak zde Máme jasné důkazy, že ano. A provedli jsme si průzkum eh, u těchto eh, věřitelů, klientů a eh, vzali jsme do úvahy vůbec ten, vzhledem k tomu problému, že bylo těžké je nějak zajistit, tak vidíme, že poprvé 68 požádalo poprvé a 56% nemělo možnost získat úvěr jinde, takže jinak eh, by nedostali se k financím. Pokud jde o ty zranitelné skupiny, mm, to znamená menšiny, různé osoby s postižením, tak tam ty důkazy nejsou tak průkazné. A to lze vysvětlit skutečností, že ve stávajícím ekonomickém prostředí, tak ty, ta zranitelnost je širší pojem, a je zřejmé, že například, když se podíváme na úrovně příjmové, příjmu, tedy v tom průzkumu, tak 43% žilo s příjmem nižším pod mírou chudoby podle Eurostatu, když to průměr eh, v EU je 18%, takže je to jasný eh, signál Eh, toho, že tento nástroj se dostává k těm, kteří jsou skutečně finančně na tom špatně. Potom tady byl eh, cíl podpořit sociální ekonomiku, což nebylo úplně dosaženo. Také i eh, jsme, se domníváme, že tento cíl by se měl lépe prosazovat a potom asi by ty výsledky možná by znamenaly, že by se více podepisovalo smluv, úvěrových smluv. Když se podíváme na dopad na mm, ty klienty, tak je jasné, že to pomohlo nezaměstnaným lidem začít podnikat, i když ne všichni byli nezaměstnaní, tak eh, většina z nich eh, eh, byla tedy samostatně vydělečně činných a čtvrtina asi byla nezaměstnaných. Mm, a ty, které jsme hodnotili, tak se deklarovali jako osoby samostatně vydělečné eh, činné. A ono je těžké teď říci, jak se to bude vyvíjet. A eh, s jejich vývojem jejich biznesu, eh, tady zatím průběžně pouze 4% nahlásili, že museli skončit s touto činností a Eh, také jsme i provedli celou řadu případových studií, eh, příklady eh, toho, co znamenaly ty mikropůjčky pro tyto osoby, pro založení podniku nebo jaký kapitál jim to umožnilo, aby mohli investovat do podniku. Takže na to jsme provedli studi- případové studie při tomto hodnocení. A také jsme i Eh, v tom průzkumu zjistili, že polovina z nich řekla, že se jim zvýšil obrat a 40% si zvýšilo příjem. Nebo aspoň oni se domnívají, že to je díky těmto mikropůjčkám. Což je dobrá indicie eh, možných budoucích pozitivních dopadů eh, tohoto finančního nástroje na klienty. Dále když se podíváme na výhody, eh, které jsme slyšeli od těch zprostředkovatelů, tedy těch institucí, které poskytují mikrofinance, především ty menší, uvedli, že ten fakt, že si někdo požádá o záruku či o úvěr, z fondu a všechny ty, všechny ty formality, eh, eh, uzavírání smlouvy a tak dále, tak to jim v podstatě i pomohlo eh, zlepšit si své know-how, budovat své administrativní kapacity a mít, rozšiřovat si obzory a možnosti. Také uvedli, že poskytování finančních prostředků z tohoto nástroje jim pomohlo i e, e, poskytovat úvěry za nižší úrokové sazby, to znamená brát na sebe větší riziko. Doporučení. Jedna z věcí, kterou bych chtěla zdůraznit v tomto kontextu, že pokud jde o doplňkovost tohoto nástroje, tak tady máme, měli jsme tady velice málo příkladů, mezi, e, málo případů nebo příkladů o spolupráci mezi sociálním fondem a Progress, programem Progress i když tam je hodně styčných bodů. A ve většině zemích ze sociálních fondů se podporují podobné programy e, podnikání, podpora podnikání nebo mm, podnikání žen a podobně. Takže asi by zde byl prostor pro větší spolupráci mezi těmito dvěmi nástroji, tedy sociálním fondem a programem Progress, aby se více doplňovaly. Děkuji. A nyní má slovo paní Los Lor Custiera Koster, ředitelka financování ADIE, finanční zprostředkovatel, zprostředkovatel úvěru ve Francii. Máte slovo, děkuji. Takže dnes vám chci představit eh, zkušenost ADI, e, což je eh, nebankovní instituce, která poskytuje mikrofinance ve Francii a která eh, byla součástí programu Progress v posledních letech. A než přímo se podíváme na program Progress, tak dovolte stručný úvod o tom, co děláme, tedy co, jaká je činnost naší instituce ADI. Byla vytvořena v roce 1989, takže již je nám 25 let a máme tři úkoly. Financovat osoby, které nemají možnost získat bankovní úvěr, tedy dávat jim mikroúvěry, e, tak aby mohli rozvíjet ekonomickou činnost a uživit se. Dále e, pomáhat těmto e, živnostníkům nebo zakladatelům podniků či podnikání, tak aby měli šanci uspět s touto činností v čase. A potom i i, i, i, i jak si ovlivňovat eh, eh, legislativní rámec ve Francii tak, aby eh, mikroúvěry mohly plnit svoji roli a abychom i legislativně více pomáhali těmto malým podnikatelům, kteří chtějí zakládat malé podniky. Teď čísla. V minulém roce v roce 2014 více než 6 eh, tisíc klientů dostalo mikroúvěr u ADY a hlavně eh, proto, aby vytvářeli malé podniky, živnosti, ale také někteří získali úvěr, který umožnil, že dostali mm, placenou práci, tedy stali se zaměstnanci. My jim pomáháme, více než 20 tisíc osob v minulém roce mělo eh, k dispozici nějakou naší službu, kdy se snažíme jim poskytovat coach, péči, k vzdělávání, tedy abychom jim pomohli se dál rozvíjet a také i po, máme mikropojištění, to je další produkt, který jsme vytvořili pro účely těchto malých podnikatelů. Co odlišuje ADI, naši instituci, od těch struktur, které e, třeba poskytují klasické úvěry pro zakladatele podniků, což nás odlišuje od ostatních, je ta e, cílová skupina, e, na kterou se obracíme. Tady pár čísel která vám ukazují, že například eh, podíl klientů, kteří se obrací na ADY, tak 44% jsou pod Prahem chudoby, podle této oficiální definice, tedy co je Prah chudoby, v době, kdy si pořídí ten úvěr, tak žijí pod Prahem chudoby. Eh, čtvrtina, více než čtvrtina, 28%, v podstatě mm, eh, umí pouze tedy číst, číst, psát a počítat, takže Eh, potom máme tam i malé procento zcela analfabetů. analfabetů. Dále mladí a ženy. Vidíte, tam ten podíl je daleko větší, než eh, je průměr těch, kteří začnou sami podnikat ve Francii, takže ten u nás ten podíl této populace je větší. Ady, působí na celém území ve Francii, tedy v hlavním městě a i v zámořských departmentech Antily, Reunion, Mayotte, Guyana, takže i trochu dále působíme a to díky tomu, že máme tým našich zaměstnanců a máme e, statut združení, jsme združení, vlastně taková nadace, tak máme i řadu dobrovolníků, asi 1300 dobrovolníků, kteří většinou jsou důchodci a kteří věnují svůj čas dobrovolně, tedy zdarma právě a pomáhají činnosti našeho sružení ADY. A abychom mohli provádět tyto operace, tak ADY si vypůjčuje. Půjčuje si mm, prostředky u celé řady francouzských bank i a to i v rámci mm, programu Progress si půjčujeme a e, i od, mm, jsme dostali z fondu dlouhodobou, mm, e, dlouhodobou půjčku za nízké úroky a pokud jde o naše provozní náklady, tak e, my především dostáváme tedy dotace z veřejných prostředků, včetně tedy sociálního evropského fondu a také dostáváme dary od soukromých dárců, tedy od různých eh, soukromých osob, právnických osob, nadací a asi 25 eh, provozních nákladů, tedy správních nákladů právě eh, získáváme z těch našich produktů, tedy mikroúvěrů, které poskytujeme podnikatelům. Pokud jde o progres, tak zde my několikrát jsme mohli čerpat z progresu, jednak jsme v prosinci 2012 podepsali záruční smlouvu, která nám umožnila mm, pokrýt eh, mm, produkci mikroúvěru ve výši asi 33 milionů euro a také jsme i získali tedy, eh, podepsali jsme smlouvu o výpůjčce, takzvaný, takzvaný nadřazený úvěr ve výši 5 milionů a potom eh, v roce 2014 jsme byli schopni eh, zvýšit tuto částku na 7,5 milionů euro, což jsou částky, které se používají právě na ty mikroúvěry zakladatelům podniků. A v našem konkrétním případě návratnost těchto programů a realizace těchto programů, tak eh, mm, tento program umožnil ADI také, aby se ADI rozvíjela a ty operace, které jsme zrealizovali, tak to umožňuje, že jednak mm, eh, že to znamená, znamená to, že bez programu Progress bychom nebyli schopni v takovéto míře poskytovat úvěry. Potom i i spolupracujeme s Evropským investičním fondem, protože tam jsou odborníci, kteří znají sektor mikrofinancí, takže ti nám hodně pomáhají. A také i samozřejmě ty smlouvy všechny jsou strašně složité, ale my se snažíme využívat eh, standardní smlouvy, ano, ale ty často standardní smlouvy jsou v angličtině, mm, tedy často nesrozumitelné ve všech zemích a proto je to dost obtížné eh, pochopit všechny dopady těchto smluvních vztahů. A potom reporting, eh, výkaznictví, ano, to je nutné předkládat finanční výkazy a to je ale často velice eh, komplikované pro takové instituce, jako jsme my. Dále, pokud jde o návrhy, návrhy do budoucna pro budoucí program Evropské komise. Zde máme čtyři návrhy. První, navrhujeme, abychom hm, opět eh, zrevidovali evropskou definici mikroúvěru, ta již je stará deset let. Jednak, poněvadž tato definice se příliš zaměřuje na tu maximální částku 25 eh, tisíc euro a možná by bylo lepší spíše tam eh, definovat toto podle účelu, podle nutnosti, potřeby, protože 25 tisíc euro třeba nemusí zrovna stačit na tu sociální inkluzi. A potom další forma mikroúvěru než jsou úvěry pro zakládání podniků, protože v posledních deseti letech se ukázaly jiné potřeby. Třeba my máme mm, produkty mikrokredy, eh, mikroúvěry, které eh, i pomáhají lidem, aby se opět vrátili do eh, zaměstnaneckého poměru. To tady také nelze zatím podle definice. Dále je třeba lépe zapojit i aktéry ze sektoru, tak aby se více zapojili do zprávy programu. Je jich hodně těchto aktérů. Jde buď o ty bankovní, nebankovní instituce poskytující mikroúvěry, potom FEDER, tedy to je, to je síť těch mikrofinančních center, je to ta, mikro, je to ta síť těchto institucí. A bylo by dobré, aby eh, i někteří z těchto aktérů mohli se ucházet o zprávu, o, o management programu. Dále jde o to i abychom lépe propagovali mikrouvěry u členských států. Mm, členské státy již mají právní rámce, které umožňují, aby se rozvíjely tyto nebankovní instituce, jako například ve Francii, je to i v Belgii, ale v jiných zemích, já znám především případ Německa, možná ještě jinde to také tak je, tam nemají předpisy, které by umožnily eh, vytváření těchto nebankovních institucí, eh, což brání rozvoji mikroúvěrů v, těch, v těchto zemích. A potom poslední návrh, eh, ten fakt, že bychom mm, v těch nástrojích měli i nástroje, které by financovaly další služby pro příjemce to je samozřejmě často velice nákladné, tedy časově nákladné, finančně nákladné. A mm, takže to jsou náklady, které nelze financovat z té marže, z mikroúvěru, a, mm, protože to bychom jinak museli zvýšit nadměrně mm, úroky a to by nebylo vhodné. Takže já si myslím, že bychom měli mít možnost i financovat eh, z tohoto eh, další tedy služby těm klientům, které jim pomáhají potom v průběhu toho podnikání. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A teď přecházíme k jednomu z těch, kdo opravdu z tohoto programu něco získali, kdo ho úspěšně použili. A pravděpodobně eh, vaše prezentace bude pro nás úplně nezajímavější. Pan Děkuji, já se jmenuji Xavio a já jsem byl jeden z příjemců eh, eh, mikroúvěru v, v rámci podniku Mikrostart. Ano, já jsem přijel do Belgie před pěti lety a vůbec jsem eh, si nemyslel, že si budu moci otevřít živnost. Já jsem tedy začal pracovat eh, v obchodech s textilem, s oděvy, všude možně, dva roky. A já jsem si docela, mm, já jsem byl schopen eh, se docela uživit, ale protože mám podnikatelského ducha, tak jsem měl větší ambice. A potom jsem onemocněl Eh, eh, rakovinou lymfatického systému, což znamenalo, že rok jsem byl hospitalizován, nemocný, bez práce a eh, potom život pokračuje již jinak a vzniknou další problémy. A poté, co jsem překonal nemoc, mm, tak jsem neměl práci, takže já jsem hledal práci a ono to vůbec nebylo snadné. Tady už nebyla nějak důvěra a měl jsem problém nalézt eh, práci na plný úvazek a poté eh, mě napadla myšlenka, to znamená vytvořit si obchod, nějakou živnost, ale neměl jsem peníze, banka nebyly, banky mi nechtěly půjčit, protože jsem neměl tedy žádný plat a čím eh, to zajistit, takže byl problém získat úvěr. A mm, já jsem tedy se dostal k mikrostartu, hovořil jsem s jednou poradkyní z Mikrostartu, nejprve jsme diskutovali o mém projektu. To je důležité, že se hned nemluví o penězích, ale o projektu, protože velice často banky chtějí mluvit o penězích, kolik potřebuješ, kolik můžeš splácet měsíčně, ale tady jsme takto diskutovali. My jsme diskutovali nejprve o projektu, o myšlence a mm, poté příprava, abych se, a poté úvěr. Takže až tehdy se začala mluvit o penězích. Takže oni chtěli, aby, eh, aby eh, existovala i jaksi to nezbytné vzdělání a zaškolení, takže to také mi poskytli, eh, abych se mohl zaškolit. Takže jsem nakonec před roky mohl otevřít obchod a já jsem velice dobře se adaptoval po roce, jsem otevřel druhý obchod, a takže život se začal trochu rozvíjet, což je dobré. Já jsem byl připraven pro trh práce a obrat, který jsem plánoval, ten eh, se strojnásobil třikrát víc, než jsem eh, si plánoval na začátku, eh, takže jsem otevřel druhý obchod také zde v Belgii a dva měsíce poté jsem ho odprodal Eh, on byl příliš krásný a dostal jsem pěkný návrh a já jsem mm, neřekl ne, protože jsem chtěl tady ještě mít něco na další aktivity a mikros, že jsem eh, v podstatě se dostal z té sociální svízelné situace, kdy jsem neměl práci a tak dále, právě jsem se vyléčil, neměl jsem žádné příjmy. Mikrostart mi pomohl, já jsem vytvořil i pracovní místa, já teď zaměstnávám tři osoby ve svém obchodě, mám další nové projekty, dokonce i bych chtěl eh, jet do Francie a tam za pomoci ADY poskytovat francízy můj život se zcela změnil díko, díko, díky mikroúvěru, ale tady nešlo tolik o ty peníze, ale především o ty další služby, o tu pomoc, poradenství, protože mi hodně pomohli a měli ve mně důvěru. To je velice důležité. A moje první, moje, moje první zaměstnankyně je tedy moje žena a brzo budu otcem. Takže mi to pomohlo změnit život. That was a good story. Eh, to byl velice hezký příběh. Takové máme rádi. Děkuji eh, za vaše příspěvky a nyní bych eh, ráda dala slovo panu Svenu Šilcevi, který je členem tohoto výboru a také je zpravodajem o, e, k provádění Evropského nástroje mikrofinancování progres. Srdečně děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl srdečně poděkovat zástupcům, kteří nás dnes informovali o tom, co udělali v posledních letech z tohoto programu. Já bych chtěl také poděkovat výboru a koordinátorům za uspořádání dnešního slyšení. Já před několika měsíci, když jsem se s účastníky eh, bavil o slyšení, tak oni říkali, no já si nejsem úplně, my si nejsme úplně jisti, zdali slyšení je ta správná forma, ale zpráva pana Pinta nám ukázala, že je dobré se seznámit s takovými to realistickými příběhy, tak také zjistíme, že to, co zde ve výboru začneme, co potom se schválí na plenárním zasedání, takže to také v Evropě funguje a působí. Já děkuji panu Depintovi za jeho informace, především za ty závěrečné. Možná, že někteří z nás se z toho také poučí. Téma mikrouvěru je strašně důležité, protože v současné době diskutujeme o různých regionech v Evropě, kde se lidem nedaří tak dobře, kde jsou i mladí lidé nezaměstnaní, kde mnozí lidé se zoufale snaží se uchytit. A tam je také mnoho lidí, kteří to prostě mají těžké, kteří nemají vůbec možnost získat u normálních bank úvěr, i když se jedná pouze o několik málo tisíc euro. A proto tento program Progress a také další navazující programy jsou mimořádně důležité. A jedna věc, které jsem si v průběhu rozhovoru při přípravě zprávy všiml, je to, že často se nejedná pouze o to, aby člověk dostal k dispozici peníze, ale především jde také o rady a konzultace tak například v případě pana Pinta ten sice potřeboval peníze, ale na druhé straně se s ním především diskutovalo o nejužitečnějším využití peněz. A já bych chtěl ještě jednou poukázat na tom, že i vědecká služba Evropského parlamentu poskytl dokument, který mají také poslanci v kanceláři k dispozici. Já jako zpravodaj mám také dnes ještě několik otázek a nejdříve bych chtěl položit otázky třem zástupcům Evropské komise z investičního fondu a také z firmy Rambol. První otázka je následující. EASY, to je tedy onen program, to byl velice důležitý krok, který měl vyrovnat a zlepšit určité nedostatky v progresu. O tom jsme také diskutovali a těmu, tomu se budu jmenovat ve své zprávě. Ale pro mě je překvapivé, že OSA pro mikrofinance ještě není dostatečně operativní. Mě by zajímalo, jaká, jaký je stav Eh, um, jaká je situace mezi EIB, EIF a komisí, jak se začne s EASY. A potom také se chci zeptat na zprostředkovatele eh, mikroúvěru. Eh, jaké před, možnosti předpokládá komise například v oblasti poradenství a to znamená, to je otázka poradenství e, zaměřené na zprostředkovatele či na příjemce, že se nedají pouze peníze k dispozici, že prostě se provádí konzultační činnost. A potom třetí otázka je zaměřená, orientovaná na ADI. Podle článku 2 se v rámci EASY předpokládá maximální obrat ve výši dvou milionů euro a také se tady počítá z deseti zaměstnanci. Myslíte si, že toto jsou správná čísla? Zdali bychom tady neměli uvádět jiná čísla, například u počtu zaměstnanců. Takže tady bych byl rád, kdybych na toto dostal odpověď. A ještě mám druhou otázku na Adi. Jaká eh, je spolupráce s EIF a co by se v této spolupráci ještě dalo zlepšit? To je na začátek z mé strany zatím všechno. Děkuji. Thank you, Mr. Eh, děkuji vám, pane Šulce. Jak vidím, je tady několik stínových zpravodajů. Javier López si přeje se k tomu vyjádřit, na něco se zeptat. Za prvé chci poděkovat eh, zde eh, našim hostům, že z první ruky známe, jaké jsou zkušenosti a eh, je to důležité pro ten náš dokument. Naše skupina si velice cení stávajícího programu ze dvou důvodů. Za prvé sociální funkce těchto úvěrů a v tomto případě ano, poněvadž mikroúvěr znamená eh, mm, spoustu příležitostí, je zde hodně lidí, kteří jsou mimo, jak si ten okruh, standardní okruh, okruh bankovních úvěrů a tak dále, jiný přístup nemají. Takže mm, úvěr je ekonomický vztah sice, ale eh, tady to vytváří další příležitosti. A za druhé, Druhý důvod je to ta perspektiva samostatně výdělečné činnosti. To je velice důležité. 60% podle údajů byla nezaměstnaných. A takže zde ty schopnosti tvořit pracovní místa jsou dost malé a je třeba tedy i e, ještě vylepšit takovýto program, protože tento mm, program sice je pozitivní, jak jsme slyšeli, ale má dost omezený mm, dopad, na, pokud jde o počet eh, klientů, takže bychom měli se zamyslet nad tím, jak ho rozšířit, abychom rozšířili okruh těch příjemců, klientů úvěru nakonec by to mělo mít 12 600, a což je dost omezený počet podle mě. Podle mě by těch osob mělo být více. A to si tady většinou myslíme v našem výboru, tedy proto se musíme zamyslet, jak zvětšit okruh příjemců úvěru. A také další údaje. Podle údajů, které máme, tak 36 e, ženy jsou to ženy, které dostanou mikroúvěr. Takže je tady takový trochu rozpor, rozdíl. A, a více, a v minulém roce to bylo 39%, je to teď méně, 36%, takže to je přirozený vývoj, nebo co říká zpráva. Samozřejmě ten rozdíl není velký, ale existuje. A jak to vylepšit. A dále také vidíme dnes Eh, že mm, ta doporučení, která zde předkládáte, jsou velice dobrá, takže možná bychom měli i přehodnotit eh, tento program v tom smyslu, aby ten eh, program poskytoval další služby, doprovodné, takové doprovodné služby. A, a potom bychom měli i apelovat na to, aby členské státy přijaly příslušnou legislativu a do toho celého procesu bychom měli zapojovat více aktérů. Děkuji. Děkuji. Nevidím, jestli je tady stínový zpravodaj. Renata Weber. Paní Renata Weber, chcete se k tomu něco říci? Ano, děkuji. Já nejprve eh, musím říci, že jsem nadšenou podporovatelkou tohoto programu a chtěla bych naléhat na komisi, ať už se rozhodne dělat cokoliv, pokud je o hodnocení a pokračování, aby rozhodně tady nevznikla nějaká mezera mezi současným a novým programem, eh, který se bude zavádět protože já si myslím, že to hodnocení by se mělo dělat z širšího hlediska. Tedy nejenom eh, pokud je o eh, počet přímých příjemců, ale musíme mít na zřeteli, že to znamená i jiné lidi, kteří mohou získat eh, pracovní příležitosti, rodiny příjemců. A navíc někdy je to i otázka regionálního vývoje. V mé zemi, v Rumunsku například, právě prostřednictvím těchto projektů nebo tohoto programu se podařilo dostat se i k lidem eh, ve vzdálených oblastech kde by samozřejmě jinak banka nenapísala žádné úvěry. Čili má to teď dopad nejenom na jejich osobní život, ale na život celé místní komunity. Ten Program se také využívá pro poskytování finanční a nejenom finanční pomoci, to je na tomto důležité, ale také vlastně poradenství těm, kteří se zabývají zemědělskou činností a kdo e, nejsou schopni vytvářet e, právní subjekty a získat přístup k, právní, e, k bankovním úvěrům. Důležité je i to, že prostřednictvím těchto programů lidé, kteří pracují na farmách nebo kteří takové farmy zdědili po svých rodičích, mě se mohli ucházet o e, granty do začátku, protože obvykle e, není možné všechno uřídit, než někdo může dostat takový úvěr na začátek e, zemědělského podnikání. Proto si myslím, že je tady docela široký rozsah eh, činností, eh, kterým by bylo možno poskytovat pomoc. A jsou tady i fyzické osoby a různé mikropodniky, eh, které by mohly těžit z tohoto programu. A možná je také důležité, vždycky, tedy je vždycky důležité učit se eh, z dobrých praxí. Já osobně na konci tohoto měsíce uspořádám mm, něco jako seminář nebo setkání u kolatého slovu stolu s beneficienty z Rumunska, z Bulharska, z Nizozemí, ale také s těmito prostředkovateli kteří eh, zajišťují eh, zprostředkování těchto finančních půjček. A Tedy důležité je dostat se k co největšímu počtu lidí, aby se potom takto projevil efekt nového nástroje. Důležité je, aby lidé měli nejenom finanční prostředky k dispozici, ale aby se jim také pomohlo, aby mohli provést určitou změnu. A proto bych chtěla požádat právě o toto komisi a zeptat se jich, zda mají v úmyslu dále vycházet z toho a dále zpracovávat to, co už teď bylo výrazným výdobytkem tohoto programu. Já vám děkuji, paní Weber. Nezdá se, že by se tady někdo hlásil za GUE, nebo že by tady byl přítomen někdo za GUE ale možná někdo za zelené. Nepřejete si tentokrát slovo Tiziana Begging? Přejete si slovo za FDD? Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za toto velice zajímavé slyšení a to především za mm, to, eh, co jsme slyšeli od pana Pinto, protože podle mě to skutečně Eh, má takový zvláštní charakter, poněvadž, jak eh, již řekl zpravodaj, tady aspoň vidíme něco z reálného života a pochopíme, jak velice často hm, se orientujeme na ty velká slova, velké diskuze o zákonech bez toho, aniž bychom v podstatě si uvědomili, že neseme velkou odpovědnost za život našich spoluobčanů. A tady vidíme pozitivní výsledek eh, nástroje progres, který má takto pozitivní dopady. Progres, tento nástroj mikrofinancování, podle mě je velice významný. Eh, my, naše hnutí pěti hvězd v Itálii také aktivně přispívá do podobného fondu E, my všichni poslanci část svého platu dáváme do podobného fondu, e, který právě je schopen kartovat úvěry stovky podnikům. Myslím, hodně my tedy věříme v podobné nástroje a musím říct, že bych mělo být více a měly být efektivnější, měly by mít širší záběr a jako kolegové já si myslím, že bychom měli se snažit o větší okruh příjemců a nutně ne e, přes banky. E, takže podporujeme tuto iniciativu a to především mm, důležitá je ta pomoc nejenom finanční, jak jsme slyšeli od pana Pinto, ale i další služby, doprovodné služby, jak jsme i slyšeli tady, eh, protože ne vždycky ta finančně byrokratická část je ta zásadní, ale ještě další služby a to byl hezký příklad, takže za to velice děkuji. Děkuji. Paní Šati má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za toto velice zajímavé slyšení. Já mám pět otázek, nebo spíš poznámek na základě toho, co jsme slyšeli. První, zde bych se chtěla vrátit k tomu rozdělení přístupu k mikroúvěrům mezi muži a ženami. Ekonomická krize měla obrovský dopad především na ženy, eh, které byly eh, v pracovním poměru, které se dostaly všude v Evropě do velkých ekonomických potížích. A tady myslím, že je takový graf, podle kterého ženy mají menší přístup k mikroúvěrům než muži. Takže jak to chcete eh, napravit? Protože to nemůžeme jen tak nechat. Když ekonomická krize takto udeřila, tak je třeba, abychom se smobilizovali. A druhý bod se týká vztahu mezi mikrouvěrem a sociálním začleněním. Sociální začlenění, to je mm, strašně důležitý cíl Evropského parlamentu, a to především Eh, pro období 2014 až 2020 prostřednictvím Evropského sociálního fondu. My zde jsme bojovali, my v Evropském parlamentu jsme bojovali, abychom eh, přesvědčili šéfy vlád, aby 20 ze sociálního fondu bylo vyčleněno právě na sociální začlenování, inkluzi a já se ptám, existuje stejná vůle ve všech evropských státech právě e, e, udělat to tež u mikroúvěru? A třetí bod. Hodně jsme tady mm, slyšeli o e, mikrostartu a tak dále. To samozřejmě velice potěšilo, co jsme tady slyšeli. A mm, Eh, to, ale také nám to ukazuje, že Evropa je mm, užitečná. A jak tedy my v terénu vidíme, že ti příjemci, klienti mohou říci, ano, jsou to evropské peníze, které mi pomohly, ano, Evropa existuje, je tady, Evropa je tady pro mě, pro evropského občana. Já se obávám, že tady jaksi Eh, se to dostalo takové té spirály banalizace fondů. A čtvrtý bod. Vidíme, že mikroúvěry mají významnou roli, poněvadž v době, kdy eh, někdo je eh, postižen nemocí, protože když je někdo nemocný, tak bohužel mu banka nepůjčí. A to je tedy velice důležité, takže moje to je poslední poznámka teď je na zástupkyni Ady. Já jsem pochopila, že jste řekla, že je třeba, eh, ano, eh, ten, že jste zmínila ten problém s angličtinou, že je třeba všechno vyplňovat v angličtině, tak to řekněte paní ministrině ve Francii, aby tedy jaksi eh, zavedla, mm, mm, aby, aby to napravila. Hetman. Není pan Hetman. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Já bych chtěl také srdečně poděkovat za tento úvod eh, všem, kdo hovořili o této velice hodnotné iniciativě. Chtěl bych také za sebe zdůraznit, že tento názor je mimořádně důležitý právě dnes, protože vlastně doplňuje bankovní komerční trh o podporu malých a středních podniků. Já bych nerad opakoval eh, to, co je samozřejmé, že e, evropské hospodářství stojí na malých a středních podnicích a že vlastně e, musíme být, e, že jsme povinni zvláště jim pomáhat, aby měli přístup ke kapitálu a finančním prostředkům. Nicméně jsem velice rád tomu, že je tady tak velká poptávka o čemž svědčí, že je více žádostí, než kolik je finančních prostředků porovnání s předchozím rocem, rokem eh, počet subjektů, které využili těchto úvěrů, hodně stoupl tedy počet beneficientů stoupl, ale domnívám se, že ta zpráva úplně nevyčerpává tento, toto téma. Chtěl bych se zeptat, zda komise ví, co je důvodem, proč tolik žádostí bylo odmítnuto, protože těch je skoro 2000 zamítnutých žádostí. A myslím si, že by bylo dobré se na tento problém podívat eh, podrobněji, abychom eh, se zamysleli nad tím, s čím je to způsobeno. Možná, že tam jsou příliš komplikované ehm, eh, postupy při žádosti pro tyto mikropodniky. Které eh, jsou to často osoby, které jsou vydělač sam, OSVČ a také by bylo dobré analyzovat vliv na poptávku, protože si myslím, že sdělení komise se tím úplně vyčerpávajícím způsobem nezabývá. Děkuji. Děkuji to bylo hodně dotazů, ale myslím si, že začneme od komise, protože na vás bylo několik přímých dotazů. Ne, omlouvám se, ještě někdo, paní Harkin si přála slovo, promiňte, já jsem vás neviděla. Eh, já to vyřídím, paní předsedkyně, rychle. Mě zvláště zajímá toto téma právě proto, že já jsem byla v té době uh, stínovou zpravodajkou k tomu původnímu programu o mikrofinancování. A opravdu jsem hrozně chtěla vidět, jak eh, to postupuje. A nedávno, nějak před dvěma, třema měsíci, jsem se obrátila na Microfinance Irsko a byla to dlouhá schůzka a docela na mě zapůsobilo, co mi říkali, že za dva roky provozu vlastně eh, umožnili vytvořit tisíc nových příležitostí a do konce roku předpokládají, že se přidá zase tisíc. Takže za 12 milionů euro, chtějí vytvořit vlastně 4 eh, tisíce nových eh, pracovních příležitostí ve 430 nových podnicích, takže jsem velice vděčná za tyto příspěvky. Já bych se jenom ráda na pár věcí zeptala. Souhlasím s paní Chartier ohledně eh, toho, co říkala o sociálním dopadu a sociálním začlenění, protože já si velice dobře vzpomínám, jak se to vyjednávalo za parlament a že tenkrát jsme hovořili o tom, že je třeba zajistit, aby mikrofon financování nebylo jenom o penězích, ale také, abychom se tím způsobem snažili o sociální dopad. A jak jsem se tak rychle podívala na ten dokument, co mám před sebou, tak se mi zdá, že tento konkrétní cíl podpory sociální ekonomiky je, nebyl, jak se zdá, dosažen. A proto bych byla ráda, kdybyste se k tomu vyjádřili a jak vám se to jeví. Za druhé, tam se, zda jsou vůbec k dispozici nějaké informace, kolik, jaké jsou náklady na vytvoření pracovního místa. I když to je asi sekundární, sociální eh, začlenění na prvním místě, ale i tak bych poprosila o odpověď, pokud existuje. Další, na co bych se ráda zeptala možná, že jsem to úplně nepochopila, ale eh, kolega z Francie říkal, jmenoval čtyři věci, které by si přál a to poslední bylo, by bylo asi docela drahé. A jak já jsem to pochopila je, že se jednalo o podporu mentorování Eh, a pokud je tomu tak, pak bych se chtěla zeptat, jak to funguje v rámci toho systému, který provozujete. A máte pocit, že je třeba, aby tady ty různé agentury a organizace více uvažovaly společně, aby to bylo všechno provázanější. Pak je další věc, kterou se tehdy parlament také zabýval, kontaktní národní místa. A z toho, co tady vidím, eh, nemám jistotu, že to takhle takové existuje. Zdá se, že většina států si takové kontaktní místa nevytvořila a tím se vracím zase k tomu, co říkala paní Šartěra, čímž plně souhlasím, že my potřebujeme viditelnost evropského financování a evropské pomoci. Proto si myslím, že v tom by mohla pomoci i tvorba národních kontaktních mm, míst. A děkuji vám znovu za dnešní prezentace a konkrétně eh, kolegovi, který nám tady vyprávěl ten příběh, který skončil dobře, tak to je moc příjemné. Děkuji. Děkuji. A teď má slovo komise Andra Majarova a pak přejdeme pak, budeme, pak tedy budeme eh, vám všem dávat slovo. Bylo hodně dotazů, ale bude třeba odpovídat stručně. Tak prosím. Děkuji vám. Nejdřív si se chtěla vyjádřit o stavu jednání o programu EASY tady máme dvě části. Jednání o zárukách jsou téměř u konce a má to být podepsáno v následujících týdnech a potom máme také finanční nástroje, ty se nalézají na začátku, ale tady není žádná prodleva, protože cross Finance Facility běží do roku 2016, takže tam žádná mezera, žádná prodleva není. Uh, a potom tady byla otázka týkající se budování kapacit. Nevím, zdali se to týkalo kapacit pro zprostředkovatele anebo závěrečných, tedy koncových eh, příjemců. Já se vyjádřím k oběma. Budování kapacit u zprostředkovatelů, to se zohledňuje v novém programu EASY, to znamená technická pomoc, což jsou například také vzdělávací programy pro poskytovatele finančních prostředků a potom také mentorování a vzdělávání. To jsou doprovodné akce pro koncové příjemce. Toto nelze financovat z programu EASY, protože náklady by byly příliš vysoké na rozpočet, který máme k dispozici my jsme se dohodli v jednání s radou a s komisí, že e, příjem zprostředitelé musí zabezpečit tyto služby pro příjemce. Takže je možné zabezpečit doplňkovost s ESF finančními projekty takže financování může přijít z jiných projektů, anebo tak, jak to rozhodlo AD, a sice, že to dělá na základě dobrovolné činnosti. Potom byly dvě otázky týkající se rovných příležitostí a také rovnost pohlaví je pravdou, že máme pouze 37% půjčovatelek, ale když toto srovnáte s procentem podnikatele, které je 30%, tak jsme nad evropským průměrem. Sice to není dlouhodobě uspokojivé číslo, a proto u programu EASY jeden z kritérií eh, eh, pro výběr zprostředkovatele je také to, že si budou vybírat eh, eh, jako příjemce eh, stejné procento mužů a stejné procento žen. Potom tady byla také otázka týkající se ESF pod 20 že toto se má alokovat do sociální inkluze, jestliže je tady ochota členských států eh, investovat do mikroúvěru, potom komise či eh, legislativa umožní finanční nástroje na, v několika oblastech. A také mikroúvěry je jedna z těchto oblastí a nyní se eh, diskutuje diskutuje o vytvoření dalších nástrojů, takže uvidíme, kolik nástrojů bude fungovat v budoucnosti. Já si myslím, že to byly veškeré otázky na mě, nechci dále hovořit a nyní dám slovo panu Eriksonovi. Thank you. Děkuji. Nejprve eh, ohledně toho, kolik eh, mikropůjčovatelů lze eh, takto obsáhnout. Myslím, že zatím to bylo 12 500, zatím je to ale 37 tisíc, pardon, na základě rozpočtu. Maximum je zhruba 46 tisíc. Čili myslím si, že jsme na dobré cestě a určitě se budeme snažit maximálně využít rozpočtové prostředky. Pokud je o ženy, podnikatelky, snažíme se to řešit eh, podle jednotlivých kontraktů. Máme tady průměrné číslo, ale když se podíváme na jednotlivé zprostředkovatele, tak někde více než 50 eh, eh, lidí, kterým půjčují, dělají ženy. Ale v, zase v průměr je 37. Můžeme jenom vybízet postup všechny zprostředkovatele. Prostě někteří z těch větších mají možná menší podíl žen podnikatelek mezi těmi, komu půjčují. Ohledně angličtiny, opravdu my máme kontrakt vypracovaný v angličtině, ale to na ty mikropůjčovatele nemá vliv. To je mezi IF a mezi finančními zprostředkovateli. A bez tak, pokud je o výkaznictví, Většina z nich vykazuje čísla v sloupcích, které jsou nadepsány v národních eh, jazycích a jenom tam, kde jsou požadavky na viditelnost, tak tam se to také vždycky tam se to vždycky překládá do příslušného jazyka. Pokud je o sociální začlenění, jak už jsem říkal, my se snažíme směrovat se na nebankovní eh, mikrofinanční instituce, jako je MicroStars, tam, kde existují, abychom právě měli dobré sociální zahrnutí. A také jsme opravdu se chtěli zaměřit na podniky, které podnikají v sociální ekonomice. Ale mnohé z nich jsou větší než to, co spadá do definice mikropodnikatelů. A v programu Successor je potom zvláštní část jmenovaná, věnovaná sociálním podnikům. Ty jsou ty větší. A pokud je o microfinance, tady se hlavně zaměřujeme na uh, za začlenění eh, podnikatelů, zatímco eh, tady pak ty sociální podniky jsou spíše tedy sami cílem než ti podnikatele eh, jako takový. Potom pokud je o um, ehm, zamítání žádostí o půjčky. Pravda je, že těch zamítnutých žádostí je docela hodně, ale my pracujeme přes prostředkovatele a často ti zprostředkovatelé berou na sebe konečné riziko. My jenom poskytujeme eh, finance, čili oni mají svoje vnitřní standardy, podle kterých posuzují úvěry schopnost někoho. Pak se tady někdo vyjadřoval k definici co to je mikroúvěr. A já si také myslím, že možná bychom tady měli mít flexibilnější definici. Zatím máme jednotnou definici pro celou Evropskou unii, ale je pravda, že tedy, eh, co se dá udělat za 25 tisíc euro, to se hodně liší. V některých státech se za to pořídí hodně, v některých daleko méně. Možná, že by to, na to mělo být, že by to mělo být vázáno na HDP přepočtu na obyvatele nebo na nějaký jiný ukazatel. Děkuji. Děkuji a teď paní Colin Armstrong, která zastupuje Rumble. Rumble. Já nevím přesně, eh, co konkrétně byly dotazy na mě, jakožto na hodnotitele, ale jenom pár těch eh, věcí, které tady zazněly. Eh, podpora školení nebo výcviku a mentorování. To zatím neprovádějí všichni poskytovatelé mikrouvěrů a pan Pinto hovořil o tom, jak důležité je, aby tady takové porady, mentorování bylo k dispozici, aby tady byly takové úzké vazby na mikrofinanční instituce. Pokud je o hodnocení, pak asi polovina mikrofinančních institucí poskytovala takovéto mentorování, některé také poskytovaly pomoc eh, ve vztazích eh, k konkrétnímu pracovníkovi, který má na starosti úvěr. Čili tam se potom eh, hovoří o podnikatelském záměru, co se to tím úvěrem chce dosáhnout, ale to nebylo konkrétně přímo mentorování. Pak, jak tady říkala paní zástupkyně Adie, pro mnoho zprostředkovatelů je těžké, aby poskytovali ty úvěry bez do, dalšího financování, protože často ty produkty jsou docela drahé. A úvěrové sazby u mikroúvěru, ať i když jsou podporovány z evropského rozpočtu, jsou vždycky drahé, čili úvěr z více deseti tisíc eh, euro může nakonec eh, stát eh, Eh, ještě 1000 až 1500 eh, euro na úrocích, a čili eh, pak pro mnohé by toto bylo nedosažitelné. A A o tom hovoří často ti, kdo si peníze půjčují. A proto velice podporuji to, že tohle bychom měli v následnickém programu, programu Success, potom posílit. Nadále, pokud jde o zapojení žen nebo podíl podnikatelek, 8, 28 eh, těch zprostředkovatelů, jimiž jsme se zabývali hodnocení, se tak nebo jen tak či jinak zaměřovali přímo na ženy. Měli nějakou konkrétní strategii, aby byli přitažliví pro ženy. Ostatní prostě čekali, kdo se sám ozve a na, té, eh, na tomto základě poskytovali úvěry. Čili my si myslíme, že i toto je možné posílit v tom novém programu, v návrhu programu, na kterém kterém pracujeme s investičním eh, fondem a s komisí. Ještě rychle o sociální ekonomice. Myslím si, že někdy je to trochu matoucí i pro uh, eh, zprošetkovatele, aby pochopili, co to je míněno, co je tím míněno sociální ekonomikou. To je poněkud eh, politický pojem. A tedy jak se to vykládá, jak se to chápe. A Myslím si, že by bylo důležité, aby finanční zprostředkovatele měli jasno v tom, co to je a na koho by se měli zaměřit. Zda hovoříme o sociálním začlenění, o sociální ekonomice ve smyslu poskytování financování pro zranitelné skupiny nebo sociální ekonomiky v reálném smyslu toho slova, jak to aspoň chápu já. Myslím tím neziskové organizace, které poskytují služby nebo pracují v sociální ekonomice jako takové. Myslím, že to bylo všechno, eh, pokud je o dotazy na mě. Děkuji vám. A nyní paní Kusirákovské z ADI. Pravděpodobně jsem nevyslovila vaše jméno správně, ale přesto máte slovo. Děkuji vám. I já bych chtěla reagovat. O ledas čem se již zmínili kolegové a já bych se však chtěla především vyjádřit o rovných příležitostech pro ženy. Samozřejmě se můžeme zlepšit a můžeme zlepšit přístupnost finančních instrumentů pro ženy. A je, naše situace je podobná jako u jiných institucí a sice ženy klientky jsou u nás četnější než v jiných případech. To znamená, takže my eh, samozřejmě my se snažíme všemi prostředky propagovat to, aby i ženy mohly zakládat podniky a podnikat. A teď k otázce viditelnosti a tedy jak ten eh, klient nakonec si řekne, ano, to jsou peníze z Evropy a mm, takže proto, takže to znamená pro nás takovou tu povinnost ve všech těch propagačních materiálech i ve smlouvě jako takové, tedy informovat klienta, že to jsou peníze z Evropy. Paní Arkinson položila otázku nákladu pokud jsem pochopila náklady na jedno pracovní místo vytvořené. Mhm, takže abychom tedy zafinancovali tvorbu toho místa asi 2000 euro. Samozřejmě to, když srovnáme s tím, třeba co musíme platit na dávkách nezaměstnanému, tak je to jasné je lepší tedy někomu pomoci mikroúvěrem, tak aby mohl začít podnikat nebo stát se živnostníkem, je to pořád výhodnější, než když je někdo na dávkách. A teď pokud jde o tu otázku, jak pomáhat těm strukturám, které poskytují mikroúvěry. Ano, tady myslím, že paní Astrom již na to odpověděla jasně. Jenom bych doplnila, ano, samozřejmě tyto instituce Eh, mohou se obrátit na ty eh, evropské fondy, protože tam jsou vypsány programy, ale ono to není tak jednoduché, protože to závisí na tom, jaký operační program a já vypsal ten členský stát, respektive i region, jaké má operační programy, takže je to velice komplikované. Třeba před pár lety jsme měli program Jasmín na základě Fondu pro rozvoj, regionální rozvoj a takže je třeba, abychom byli schopni tyto sociální fondy centralizovat tak, aby byly aby ty eh, instituce, které poskytují mikroúvěry, mohly čerpat právě z těchto fondů, nebo z jenom z jednoho fondu, aby to bylo jednodušší. Pokud jde o tu angličtinu, no, zde máme ten komfort tlumočení tady v sále, tedy ti, kteří to potřebují a mm, naše instituce, nás je 60, eh, které eh, čerpáme z programu Progress a i my čas od času potřebujeme překlady. Word. A naučila jsem se nové slovo mikropůjčovatele, tedy microborrowers. A chci se zeptat pana Pinta, zdali chce ještě závěrem chce něco říci, protože on reprezentuje tuto skupinu. Pardon, Já, eh, je pravda, že eh, eh, tady je to tady tento svět, který rozhoduje o půjčkách a o zemích, kde bude k dispozici mikroúvěr a tak dále. Ale my, příjemci, klienti, my bez Eh, programů jako Mikrostart bychom neměli nic. A Mikrostart to znamená evropské fondy. A bez evropských fondů by nebyl přístup k mikroúvěrům. Takže děkuji vám všem, ale zároveň je třeba, aby ty peníze skutečně šly lidem. O to jde. A i na vzdělávání, služby, ale proč neudělat to tak, aby Eh, aby ty peníze šly na ekonomický rozvoj, ale i na ten sociální rozvoj těch osob. Takže to je to nejdůležitější. Děkuji. Thank you. Děkuji vám všem. Ještě pan Šulce jako zpravodaj by rád udělal jisté rezime během několika závěrečných minut. Ano, já budu hovořit velice stručně, protože už jsme přetáhli. Děkuji i vám, paní předsedkyně, za to, že jste nám dala dostatek času. My jsme se dozvěděli hodně informací jak od hostů, tak bylo položeno také mnoho zajímavých otázek ze strany poslanců. To všechno zapracuji do své zprávě a je velice příjemné pracovat na zprávě, která je takto pozitivně přijímána. Já děkuji vám všem za to, že jste přišli mezi nás a také, že vám budu moci v budoucnu položit ještě některé další otázky. 15. 16. června předložím tuto zprávu a potom hlasovat se má v říjnu. Já děkuji všem, děkuji také paní Kaje ze sekretariátu za dosavadní spolupráci. Děkuji vám, pane Šulce. 15. a 16. června se bude zpráva projednávat. 21. je lhuta pro e, předložení pozměňovacích návrhů a 12. 13. října bude se o této zprávě hlasovat. Děkuji vám všem za vaše příspěvky a za mnoho nového, co jsme se dozvěděli. Mikrofinancování. Není to věc, o které jsme se domnívali, že probíhá v Indii a v jiných částech světech před 30-40 lety. Možná, že nám to říká něco o celkově o světě a také o situaci v EU, že používáme stejné metody nyní, které začaly ostatní části světa používat již před mnoha desetiletími pro nastartování podnikatelské činnosti. Děkuji vám za vaše příspěvky a nyní přejdeme k dalšímu bodu na program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 nemá mnoho času a proto to zdůrazním pouze některé body. Doufám, že jste se s textem seznámili a já se domnívám, že bychom měli se zaměřit na čtyři stěžení body a to je za prvé to, že v sázce je budoucí zaměstnanost. Já chci upozornit Evropskou komisi na to, že po roce 2020 budou nižší čísla aktivního obyvatelstva, ale bude vyšší soutěž o pracovní příležitosti. Soukromý sektor bude nabízet méně pracovních příležitostí, především pro ty s nižší kvalifikací. Takže tato skupina bude marginalizovanou skupinou. A také dlouhodobá nezaměstnanost bude nadále existovat toto je tendence v EU, dokonce v prosperujících zemích, jako je Lucembursko či Dánsko. Tam také existuje dlouhodobá nezaměstnanost. A třetí bod, který chci zúraznit, je, jsou studie z PISY e, neboť kompetence mladých lidí v EU Eh, pokulhávají za výsledky mladých lidí v Ázii. Takže já se domnívám, že především bychom se měli zaměřit na vzdělávání a kvalifikaci. A čtvrtá věc jsou regionální rozdíly a geografické rozdíly, které jsme zdědili z minulosti, bychom neměli nadále opakovat, tak aby se neprojevovaly potom v sociálních rovnostech či nerovnostech. My bychom měli tyto rozdíly geografické řešit a závěrem já bych také chtěl říci, že ten, toto stanovisko bude předloženo výboru pro regionální rozvoj a tady je jeden procedurální problém, na který si upozornit. A sice to, že lhůty v regi byly prodlouženy a proto celá diskuse se také protáhne. Včera jsme diskutovali o termínech se sekretariátem a zdá se, že nebude možné najít den eh, či termín, kdy bychom mohli přizpůsobit naši práci a náš harmonogram výboru REGI. Takže já jdou, by, navrhuji, abychom postupovali v našem tempu a doufám, že Regi náš návrh schválí. Děkuji vám, pane Koso, a nyní budou hovořit tři stínoví zpravodajové. A samozřejmě musíme hovořit stručně. Omlouvám se, pan Pirinsky za SD. Děkuji, paní předsedkyně. Ano. Spravodaj upozornil na konkrétní výzvy, které mají co dělat celkovým vývojem pracovních příležitostí, eh, vzděláním. Já si myslím, paní předsedkyně, že my jakožto výbor pro zaměstnanost bychom měli dále rozpracovávat otázky toho, jak eh, si představujeme eh, zlepšování realizace eh, politiky soudržnosti, zejména s ohledem na marginalizované komunity. Protože sám pojem margin, marginalizovaných komunit je velmi složitý, protože existují různé typy těchto společenství. Měli bychom se tedy snažit se zabývat i zkušenostmi, e, jak se zaměřovat na tyto komunity při implementaci těchto opatření a také myslet na to, jak bychom e, to měli, mohli provázat s diskusemi, které se odehrávají parlamentu a týkají se například eh, přeskumu v polovině období eh, strategie Evropa 2020 a také čím se řídí investice v Evropské unii. Protože tady je taková tendence, vlastně eh, dohody eh, zakládat na ekonomických eh, důvodech, kdežto tady máme co dělat s marginalizovanými komunitami, které potřebují přímou pomoc, přímou kterým je třeba přímo věnovat pozornost. Proto bychom měli na tom pracovat a ještě dále vylepšit tuto zprávu. A mám pocit, že na to máme poměrně dost času takže si myslím, že bude dobré ho maximálně využít. Děkuji. Děkuji. Nikdo za EKR tady není jako stínový zpravodaj. Prostám se tedy paní Renaty Weber, zase přeje něco říci za Alde. Ano, já bych v první řadě chtěla panu Kosovi poděkovat za návrh stanoviska, který podle mého názoru poukazuje přesně na ty záležitosti, které je třeba řešit v této souvislosti. Také bych chtěla využít přítomnosti zpravodaje a říci, že zpráva eh, ve výboru REGI se podle mě příliš eh, zaměřuje na romskou komunitu. I když na začátku říká, že je inkluzivní a že se, je třeba se zaměřit na všechny marginalizované komunity, ale když se podíváte, co je v té zprávě, pak zjistíte, že se tam zmiňují pouze eh, romské komunity. A já bych chtěla tady zdůraznit, že je třeba, abychom se pozorně rozhlédli Přece máme marginalizované komunity i přímo tady uprostřed eh, Bruselu a určitě najdeme něco takového v Paříži. Měli bychom ale uvažovat i o odlehlých oblastech, kde též se nacházejí marginalizované komunity a je třeba se nimi zabývat a získat tedy širší obrázek. A neměli bychom to vidět jenom jako otázku zaměstnání a vzdělání, jde o víc. Když eh, hovoříme například o dostupnosti pracovních příležitostí a eh, profesní přípravě eh, lidí z marginalizovaných komunit, tak samozřejmě na jedné straně je jasné, že jsou tam pracovní příležitosti eh, takového nízkého typu, které eh, jejichž dostupnost klesá je jich stále méně. Na druhé straně existují studie, která zcela jasně ukazují, že politika, eh, která vlastně měří všem stejným metrem, nestačí, protože když přes příliš připravíte na profesi lidi, kde někteří žijí někde, kde nemají vyhlídku na to, že si tam budou moci slušně vydělávat na živobytí. Pak zkrátka způsobíte jenom to, že odejdou z té oblasti. Proto si myslím, že ta zpráva výboru REGI se na to musí dívat z různých hledisek. A já pochopitelně jsem připravena spolupracovat s panem zpravodajem, s naším zpravodajem, ale také se zpravodajem, s navrhovatelkou za výbor Regi, pokud to bude pokládat za vhodné. A já e, souhlasím s tím, co říkal pan Koše, že by bylo důležité, aby výbor pro zaměstnanost chválil e, stanovisko a aby potom ta zpráva k němu přihlédla zpráva, kterou samozřejmě byl schvalovat výbor pro regionální rozvoj. Děkuji, Nikoro Zague tady není, jakož stínový zpravodaj, ale máme tady zástupce zelených, prosím. Já tady nejsem jenom jako stínová zpravodajka za tento stanovisko, ale jsem také navrhovatelkou za zprávu jako takovou v Reči. A moc mě eh, překvapuje, paní Webrová, že už máte k dispozici návrh zprávy, protože, jak říkal pan Koša, my jsme odložili eh, diskuse ve výboru pro regionální rozvoj. Proto bych eh, to s vámi nějak ráda probrala, jasně. A také bych eh, se chtěla požádat o toto. Bylo to bylo odloženo ve výboru regis technických důvodů. Bylo by prosím možno to odložit i tady ve výboru pro zaměstnanost. To je čistě technická otázka. Nejprve bych chtěla panu Kosovi poděkovat za jeho návrh a myslím si, že je to dobrý základ pro další práci. Nicméně e, myslím si, že my jako zelení bychom rádi položili důraz na několik dalších věcí. A mimo jiné, koho vlastně myslíme, když hovoříme o marginalizovaných komunitách. Ano, my budeme mít velmi inkluzivní definici, co to znamená největší etnická menšina v Evropské unii jsou Romové a je to jistě jedna z cílových skupin, ale myslím, že, jinak, že musíme mít eh, jasnou zmínku i o tom. A také hodně hovoříte o otázkách zaměstnání. Náš návrh se prozatím hlavně zaměřuje na eh, pracovní příležitosti s nízkou a střední kvalifikací, ale také se bychom se měli zaměřit na vysoce kvalifikované pracovní příležitosti. A vy také říkáte v jednom z odstavců, že by tady měla být krátkodobá opatření proti nezaměstnanosti. Možná, že byste mohli trošku upřesnit, co konkrétně tím myslíte a jaká nástroje se třeba používaly už v minulosti, které se v tomto směru osvědčily. Pak je tady další otázka a ta se týká odstavce číslo jedna. Tam mluvíte o e, tom, že by se měly e, rušit nebo e, zmenšovat instituce, které mají příliš mnoho pracovníků navíc, tak snad bychom si také mohli popovídat o tom, co to má znamenat. Pak jsou možná další věci, které by se k tomu návrhu stanoviska daly ještě připojit. My si myslíme, že tento výbor by mohl přispět například tím, že by se podíval na Evropský sociální fond a jak by se jeho programy mohly používat na pomoc začlenění marginalizovaných komunit. Tady, myslím, je velká eh, přidaná hodnota eh, mezi našimi výbory. Pak by se ještě dali eh, do, eh, doplnit otázky vzdělání. Hovoříme o opatřeních na všech úrovních Evropské unie, jak zabraňovat segregaci prostřednictvím vzdělávání a jak zajistit rovné příležitosti pro všechny, protože já velice souhlasím s předřečníky, že se nejedná jenom o zaměstnanost, ale velmi se jedná také o vzdělávání. Pak je tady další důležitá věc, ta se nepochybně také objeví ve zprávě výboru Regit a to se týká bytovězích příležitostí a sociálních, sociální bytové výstavby, jak je to důležité pro začlenování pak eh, eh, prostředky ze sociálního fondu přímo určené pro začlenování. Pak jsou tady věci, které se dosud nedělají pro marginalizované komunity. Myslím tím, jak můžeme použít fondy pro ty, kteří jsou nejchudší a ne, to si myslím, že je také věc, která by určitě mohla být přidána ze strany výboru pro zaměstnanost. Pak bychom se měli také zamyslet nad potenciálem Evropského programu pro zaměstnanost a sociální inovace a jak by se to dalo použít jakožto prostředek pro začlenění marginalizovaných komunit. Řekla bych, že je plno věcí, které se dají dále diskutovat a já se moc těším, že budu s vámi, pane Kosa, spolupracovat a také se stínovými zpravodaji zpravodaji a doufám, že nakonec eh, bude vypracováno v dobré stanovisko ke zprávě Rady. Děkuji. Laura Egy tady není. Paní Begin, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já hovořím za kolegyni Lauru Adžeu, která dnes se nemůže zúčastnit z té zdravotních důvodů. Eh, takže řeknu přesně to, co ona píše. Děkuji eh, zpravodaji za návrh stanoviska, za náměty a podle našeho eh, pohledu většinou bychom měli především zdůrazňovat eh, aspekt vzdělávání školství, eh, protože my jsme společnost, která chce se založit na znalostech a marginalizace a chudoba většinou je i kvůli vzdělávání. Tedy je třeba se zaměřit především na školení i profesní vzdělávání a škol, školy jako takové, včetně vysokých i je třeba zlepšit vztahy mezi školou a podniky. A pouze tím, že budeme zvyšovat mm, znalosti, tím překonáme chudobu a i různé formy násilí. Jak říká zpravodaj, je třeba i zmírnit eh, krátkodobé E, nástroje pro boj proti metlou nezaměstnanost, metle nezaměstnanosti a nemůžeme si dovolit se e, zaměřit politicky pouze na e, dlouhodobé programy. A vycházíme tedy, pokud vyjdeme z toho, co navrhuje zpravodaj, tak já jsem přesvědčená, že tato zpráva bude velice užitečná. Thank you and Madame Lopez Fontanier. The Děkuji paní López Lopez Máte slovo. Děkuji paní předsedkyně velice rychle, protože vidím, že již nás eh, jinak eh, eh, tlumočníci zabijí. Tak chtěla bych jenom říci, že chci poděkovat jako všichni zpravodaji za návrh eh, zprávy a eh, vzhledem k nedostatku času, tak eh, já nemohu se zmínit o všech bodech, ale jenom bych chtěla říci, že z španělského překladu nerozumím vůbec ničemu, takže já jsem musela se podívat do francouzského překladu, abych vůbec pochopila, o co jde v tomto textu pana Kosy souhlasím s navrhovatelem v tom smyslu, že eh, za pár let Eh, eh, v podstatě zmizí z trhu ty nekvalifikované typy práce, profesí, takže je třeba, abychom se eh, zaměřili v naší dlouhodobé i krátkodobé strategii na to, že budeme zvyšovat zaměstnatelnost těch, kteří nyní hm, mají ty nekvalifikované typy práce. Jak řekla kolegyně od zelených, tak je velice důležité mít širokou definici a pokusit se skonkretizovat to, co myslíme těmi Eh, eh, marginalizovanými skupinami. Samozřejmě Romové to je nejdůležitější skupina, ale jsou i jiné skupiny. A já úplně nesouhlasím s panem Kosou v tom smyslu, že tam říká v bodě 3, tam říká, že i eh, člen, příslušníci těchto skupin v jsou eh, zaměstnáni v profesích, které vyžadují takovou průměrnou kvalifikaci. No a přece Romové většinou, když eh, tak mají profese nebo pracují na místech pracovních, kde žádná kvalifikace není potřebná, protože žádnou nemají, bohužel. Tudíž by bylo dobré, abychom rozšířili toto kritérium. To je všechno. Děkuji. Thank you. Uh, and, uh, now I give the floor. Děkuji. Dám slovo panu Košovi. Děkuji vám za všechny připomínky a komentáře a již nyní vidím, že nás čeká velice zajímavá spolupráce na tomto důležitém tématu. Já budu hovořit skutečně stručně. Já souhlasím se stínovým zpravodajem socialistů a domnívám se, že jejich návrhy zapracuji. Je také důležité přeskoumat stávající legislativu, do jaké míry je tato legislativa využitelná pro marginalizované skupiny, neboť část legislativy byla aktualizována v roce 2015 a EP se snažilo zvýšit zdroje pro společenství na okraji a tady byla také otázka zelených týkající se snížení stavu pracovníků eh, ve velkých organizacích. Já jsem tady měl na mysli eh, organizace pro postižené v členských státech, protože nemáme dostatek zdrojů pro udržování těchto organizací a tyto centrální organizace budou nahraženy regionálními společenstvími. Potřebujeme dobré definice, ale budu opatrný při formulování definicí, protože by se nám to mohlo vrátit zpátky zadními vrátky neboť u marginálních společenství tam lidé vstoupují a odcházejí a proto je musíme také příslušným způsobem definovat a to i vzhledem k dlouhodobé nezaměstnanosti. A ještě se chci vyjádřit ke krátkodobým opatřením. Já jsem měl na mysli především dlouhodobou nezaměstnanost, která nejvíce ohrožuje marginalizované skupiny, protože vlastně není vůbec možné se z těchto sociálních pastí dostat. Děkuji za příspěvky Alde. Přečetl jsem si také text výboru Regi a také jsem měl dojem, že možná se tady příliš orientujeme na romské společenství, ale to nevadí také zpravodaj musí zapracovat názory jiných poslanců a také jiných frakcí a zapracovat je tedy do své zprávy a tak to budu postupovat i já, že zapracuji veškeré příchozí názory. Tak také bydlení je důležitý aspekt, který zapracuji do své zprávy také vzhledem efektivitě ESF. Mám pocit, že tady je určitá lhůta, ve které dostaneme údaje, které budou vyhodnocovány. Je to nové rozpočtové období, které bylo právě zahájeno a proto si myslím, že nyní bychom měli se za, měli zaměřit především na sběr dat, tak abychom mohli tyto data porovnat a tak, abychom zjistili, která opatření jsou nápomocná, pomáhají a která ne. Já se sejdu se stínovými zpravody a těším se na společnou práci. Děkuji vám. Ještě jsem zapomněl na lhůty. Lhůta na pozměňovací návrhy a hlasování. Já bych byl proto, abychom také toto řešili společně s výborem Regi. Včera jsem se zpravodajem Regi přešel, prošel všechny možnosti ale vzhledem k našemu harmonogramu v našem výboru je těžké eh, propojit tyto dva harmonogramy. Takže proto jsem se rozhodl, že bychom měli dodržet původní harmonogram a potom schválit stanovisko, které bude moci sloužit jako výchozí základ pro zpracování stanoviska v regi. Děkuji vám, děkuji vám, pane Košo. A jak jste řekl, je problematické změnit harmonogram. To znamená, že návrhem stanoviska se budeme zabývat do 7. května a třiná, do 13. května 12 hodin se budou předkládat posňovací návrhy, schvalovat se bude v, implo, v, za, v našem výboru 23. května a v regi posléze v září. Děkuji vám a nyní si uděláme krátkou přestávku a vrátíme se zpět ve tři hodiny, kdy budeme mít další velice zajímavé slyšení. Děkuji vám. Only minutes. I